So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kolegyně, kolegové. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. drahé kolegyně, drazí kolegové já vás vítám ke třetímu panelu eh, v rámci naší mezi parlamentní konference. Vítám kolegy z národních parlamentů i z Evropského parlamentu. K předmětům našeho dnešního odpoledního jednání v první fázi bude patřit otázka, co se rozumí sociálním ratingem AAA. Půjde o Evropský pilíř sociálních práv, včetně mechanismu stanovení mzdy. Ve druhé části se pak budeme zabývat investiční politikou pro tvorbu pracovních míst. K tomu investičním nástrojem a politikou EU v oblasti dovedností. Chtěl bych předem srdečně poděkovat parlamentům členských zemí, které odpověděli na otázky, které jsme rozeslali. Dostali jsme celkem deset eh, sad eh, zodpovězených otázek. Také vítám Eh, pana Engena, který eh, je místo předsedou eh, dolní komory parlamentu v Lucembursku a ještě čekáme na zástupce parlamentu řeckého, který už je na cestě, možná se zastavil ještě někde na další rozhovory. Dnes odpoledne budeme postupovat stejně jako už ráno. Prosili bychom vás, abyste se, pokud se chcete přihlásit do debaty, eh, vyplnili ty přihlášky, které jsou vám rozdány a jsou barevně rozlišené. Eh, ten žlutý je pro druhou část a ten druhý je pro tu první část prosíme o co nejčitelnější vyplňování. Mnozí kolegové dopoledne se projevili jako vlastníci velmi lékařského rukopisu, čili bylo to obtížné přečíst. My se tady pokusíme udělat to tak, aby se dostalo na všechny, kteří se přihlásí do debaty. Proto omezíme řečnickou dobu pro každého na dvě minuty. Ehm, možná, že pro některé z vás je to eh, překvapením, ale v Evropském parlamentu je to rutinní záležitost. Ano, eh, děkuji eh, našeho řeckého kolegu, právě dorazil. No, v národních parlamentech, a to vám závidíme, míváte více času na vyjádření. No, my se každopádně eh, pokusíme to nějakým způsobem eh, zvládnout a já eh, možná budu muset intervenovat a prosím o porozumění. A než se do toho pustíme, dovolte pár slov úvodem. To, jak eh, už v roce 2014 inicioval Jean-Claude Juncker eh, ve svém proslovu před Evropským parlamentem, eh, byla, zahájeni, byla zahájena debata, a to celoevropská debata o evropském sociálním právu. V říjnu 2015 se Evropská komise ve vnitřní debatě dohodla a zařadila toto téma do svého pracovního programu 2016. V průběhu ledna letošního roku eh, byly upřesněny další kroky komise o tom, jak budou probíhat první debaty a byly zahájeny také eh, eh, rozhovory se sociálními partnery na různých úrovních, celonárodní, regionální a také se zástupci eh, demokratické veřejnosti. Také my zde ve výboru se snažíme o to, aby byla zahájena co nejširší konzultativní debata. A už se nám pomalu krystalizují při nejmenším nadpisy hlavních kapitol. Jde především o Eh, nový způsob eh, sociální legislativy na evropské úrovni, tak aby to odpovídalo potřebám 21. století. Jede o otázky nezaměstnosti mládeže, nezaměstnanosti dlouhodobé, eh, proti nim je třeba bojovat. A konkrétně zde nacházíme také slaďování pracovního a soukromého života, zejména pro rodiče vychovávající děti Dále tady máme balíček pro mobilitu pracovníků, ovšem ten obsah zatím ještě není úplně konkrétní. Komise si přeje, aby v příštích eh, letech byly postupně předkládány postupné návrhy a když se ohlédneme za otázkami, jako jsou sociální práva nebo sociální minimální standardy, tak v různých evropských konvencích, v Evropské sociální chartě a tak dále eh, se nachází celá řada různých debat a tady je třeba eh, to sladit. Eh, přičemž eh, je zde snaha nejdříve se dohodnout v rámci eurozóny, eh, přičemž další státy se potom budou moci k těmto dohodám přidat. My jsme formulovali několik otázek před touto konferencí Některé národní delegace nám dali písemné odpovědi, takže to jistě vplyne do naší debaty. A teď je otázka, jak je možné eh, do této debaty zapojit také eh, národní parlamenty a další na úrovni národní. Teď máme tady eh, tu otázku například competitive boards a tedy panely pro konkurenceschopnost a mm, také e, další záležitosti, jako je e, stanovování e, mest. No a samozřejmě, jak už to víceméně zahájil Jean-Claude Juncker, chceme to, to téma, tato témata spíše prodebatovat také na Eh, evropské úrovni. ovšem eh, jestli se to promítne nebo jak se to promítne do legislativní eh, práce na evropské úrovni, tak to je zatím ve hvězdách. Takže tolik já nechci našim panelistům příliš omezovat prostor, takže už tomu nebudu dále nic říkat. Jako první dostane slovo pan George Engel a po něm Nikolas Manios. Takže pan George Engel. Zí kolegové, dámy poslanci, dámy pánové poslankyci a poslankyně. Ehm, Já, eh, jakožto zástupce Lucemburského parlamentu, se, jsem nesmírně rád, že jsem mezi vás mohl zavítat. Panu Hendlovi chci poděkovat za možnost, že se mohu vyjádřit eh, k tématu, eh, které je mému srdci obzvlášť blízké, a to je sociální dimenze Evropské unie. Už uplynulo um, přes uh, eh, 50 let eh, od doby, kdy uh, tedy uh, vznikla Evropská unie tak, jaký známe. Tento prostor míru a stability by nevznikl bez vynaložení energie a angažovanosti mnoha lidí. V roce 1950 byla podepsána Šumanová deklarace, které si vytklo cíl zlepšit životní podmínky eh, prostřednictvím legalizace dosaženého pokroku. A myslím si, že to bylo velice na místě. Další smlouvy pak dali nový podnět sociální perspektivě, která do té doby byla dlouho zanedbávaná. Lisabonská smlouva dále posílila sociální Evropu, podporu zaměstnanosti, eh, záruku sociální ochrany a boj proti sociálnímu vyloučení, které jsou jádrem evropského projektu. Všem Evropa nyní čelí problémům sociálního charakteru, které jsou zásadní a které lze ilustrovat historicky vysokou úrovní růstu nerovností, nezaměstnanosti, chudoby a to vše provázeno rostoucími rozdíly mezi členskými státy. Příklady, jako je eh, například chudoba dětí či nezaměstnanost mladých, eh, jen potrhují důležitost znovu se zaměřit na sociální dimenzi, pokud chceme zabránit sociálním frakturám a dokonce i růstu přímo opozice populace vůči Evrop, projektu evropského sjednocování a příklonu k populismu a extremismu. Samozřejmě, že nerovnováhy sociálního a finančního charakteru představují hrozbu soudržnosti Evropské unie sociální aspekt musí se znovu vrátit do centra Evropské unie, protože eh, příliš často je marginalizován či přímo stigmatizován. Tím, že se říká, že to má negativní dopady na rozpočet, ale je to přímo opačně. Sociální, silná sociální unie se znovu zaměřuje, znovu zaměřená na lidi, se musí stát znovu základem spolupráce mezi členskými státy a musí zahrnovat i respektování základních sociálních práv, rovnoprávnou mobilitu a boj proti nezaměstnanosti, chudobě, nerovnostem, sociálnímu vyloučení a mzdovému a fiskálnímu dumpingu. A zároveň přitom podporovat evropský sociální model, který je založen na silné sociální ochraně veřejných eh, kvalitních služeb a také na podpoře sociálního dialogu. Dámy a pánové, sociální rozměr musí být eh, prioritou na agendě institucí a musí figurovat i ve všech našich politikách, ať už jsou finanční či ekonomické. Sociální dimenze eh, se musí stát znovu středem eh, našeho úsilí a našich zájmů i v dalším procesu evropského sjednocování. Evropská ekonomická zpráva by měla být lépe přizpůsobena tomu, aby rovnovážným způsobem prosazovala silnou konkurenceschopnost, eh, konvergenci a ehm, ekonomiku, která bude eh, inkluzivní, dlouhodobá, udržitelná a přitom zajišťovat i eh, sociální soudržnost. Měli bychom zajistit potřebnou koordinaci, která bude integrovaná v evropském semestru a přitom zohledňovat specifičnost jednotlivých států. Chceme-li mít Evropu sociálnější, musíme mít také evropskou sociální zprávu. A tato zpráva sociálních věcí musí být samostatnou složkou evropského semestru. Udržitelný růst není průchodný a realizovatelný bez modernizace a reformy systému sociální ochrany v rámci společného úsilí o koordinaci. Jak víte, Lucembursko i eh, tedy v souvislosti se svým uh, skončeným předsednictvím se snažilo, aby občan byl eh, samotným jádrem evropského sjednocování a tím pádem i prohlubování sociální dimenze, která byla tím pádem i eh, prioritou eh, našeho parlamentu. Měli jsme tři meziparlamentní schůzky, které zorganizovala naše sněmovna v říjnu, zorganizovala také eh, tedy schůzku eh, předsedů parlamentních výborů pro sociální otázky. A eh, tam představitelé na vysoké úrovni identifikovali možnosti resocializace evropského semestru a také ekonomické zprávy právě prostřednictvím toho takzvaného ratingu E, trojího A, abychom překonali ten sociální deficit, abychom se dostali na úroveň znovu tohoto trojitého A e, na, i na úrovni všech 28 členských států. A bylo vynaloženo e, úsilí na podporu inkluzivního růstu, abychom bojovali proti metlé nezaměstnanosti po, po, pomocí implementace Junkrova investičního plánu na po, v zájmu růstu a konkurenceschopnosti. Lucemburské předsednictví se zaměřilo na sociální investice a obzvlášť na investice do lidského kapitálu. Jedině tak můžeme zabránit eh, závodu ke dnu, tak aby Evropa eh, získala větší legitimitu eh, před svými občany a aby nebylo euro a integrace vnímána jako hrozba. Jedině tak můžeme zajistit trvalou udržitelnost tohoto projektu. Sociální rozdíly totiž ohrožují eh, politickou důvěryhodnost evropského projektu a dokonce mohou ohrozit správné fungování vnitřního trhu. Tato dlouhodobá perspektiva, eh, kterou nabídneme občanům, eh, jedině ta může utvrdit občany v evropských hodnotách nemůžeme věřit eh, pouhým nějakým snadným lékům, které ve skutečnosti nic neřeší. Musíme být ambicioznější. Jde o sociální zbližování směrem nahoru, ne směrem dolů. A tak, abychom zlepšili životní podmínky občanů, abychom zabránili eh, rozbourávání sociálního systému, což by bylo fatální. Sociální konvergence směrem nahoru neznamená úplnou harmonizaci systému sociální ochrany, jak si někteří myslí. Ale je to, před, je to především o to, abychom se shodli na stanovení společných sociálních norem a standardů, z nichž pak vyplynou potřebné reformy a iniciativy a společné, včetně společných iniciativ. Eh, například lepší dohled a koordinaci sociálních eh, politik a politik zaměstnanosti, a to zejména přenositelnost práv na doplňkové penzijní eh, pojištění a lepší uznávání profesních kvalifikací. Na evropské úrovni se musíme také zamyslet nad mechanismem pojištění pro nezaměstnanosti, nezaměstnanost, abychom eh, zajistili stabilitu na makroekonomické úrovni. Euroskupina ministrů zodpovídajících za zaměstnanost a sociální otázky představuje dobrou iniciativu, která nám umožní na evropské úrovni eh, pracovat inkluzivnějším způsobem. A proč by neměla eh, existovat i skupina předsedů výboru pro sociální otázky a zaměstnanost jednotlivých sněmoven a parlamentů členských států, tak, aby vzniknul zesílený sociální eh, dialog, a to i dialog se evropskými sociálními partnery. Samozřejmě přitom nemůžeme vylučovat eh, členské státy, které nejsou v eurozóně, protože my všichni společně čelíme stejným výzvám, jedině ekonomický, eh, tedy, protože ekonomický pokrok souvisí s pokrokem sociálním. Důležité jsou čtyři prvky, máme dosáhnout sociální Evropy. Za prvé, rozvinout eh, společné eh, sociální normy. Za druhé, dospět k sociálně ekonomické zprávě. Za třetí, podporovat zaměstnanost a příslušné vzdělávání. A za čtvrté, dohodnout se na jasné agendě sociálních investic. Případně se k tomu mohou později vrátit. Dámy a pánové, takto společně se můžeme angažovat v zájmu Evropy, tak aby Evropa znovu oživila sociální dimenzi. A společně eh, tak můžeme vytvořit tento rating AAA, eh, který eh, konec konců Eh, nám pomůže přispět k sociální soudržnosti v, tém, v tomto nelehkém období, kdy se objevují stále větší pokušení radikalizace, eh, obracení se k, národno, k, k nacionalistickým hodnotám. Tohle je něco, co každopádně dlužíme i naší veřejnosti, našim občanům. Musíme se zaměřit na to, co je esenciální, co nás sjednocuje, Evropa musí splnit své sliby. Jsou to sliby, které všichni, kterými jsme všichni zavázáni. Jedině solidaritou můžeme snížit nerovnosti a omezit chudobu. A já jsem přesvědčen o tom, že jedině tak můžeme si znovu eh, dobít důvěru, získat důvěru Eh, účastníků evropského sjednocovacího procesu, tak aby vznikl skutečný evropský sociální pakt, což je jediný způsob, jak postupovat před. Já vám děkuji za pozornost. Engel, recht herzlichen Dank. Děkuji za slova úvodem. Budeme o tom diskutovat poté, co pan Manius eh, vysloví svůj příspěvek. Já si myslím, že tam je o čem diskutovat. Slovo má Nikolás. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Dobré odpoledne. Děkuji za tuto příležitost vyjádřit e, stanovisko řeckého parlamentu. Kolegové z Výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti vítáme úsilí vytvořit evropský pilíř k sociálním právům. Řecký parlament se zavazuje k tomu, že bude aktivní eh, a podnikne každý krok k tomu, aby posílil a zabezpečil evropský sociální model, jak jsme ho znali model eh, sociální ochrany a spravedlivého sociálního rozvoje. Eh, my tady dnes diskutujeme o širším rámci ekonomického řízení a evropského semestru. Je to rámec, o kterém si myslím, eh, že politiky úspor eh, vlastně tady vykrystalizovaly a teď jsou prováděny. Týká se to e i mé země eh, a vyplývá to v podstatě ze sociálních indikátorů, že něco takového nezlepšuje finanční situaci a nevytváří se tak přímé podmínky pro ekonomický růst a nepodporují vylepšení životní úrovně našich občanů. Tento rámec, jak se stá, podporuje eh, striktní eh, fiskální úpravy více než sociální spravedlnost. Eh, v Řecku je to stejně jako v každém jiném členském státu. Máme určité závazky, které vyplývají z našeho členství v Evropské unii a e, také máme závazky, které vyplývají ze smlouvy. My se snažíme v tomto rámci dodržovat e, naše závazky a snažíme se ze všech sil vytvářet e, síť sociální ochrany. Zejména pro ty nejzranitelnější skupiny našeho obyvatelstva. Myslím si, že bych měl zdůraznit některé důležité aspekty s ohledem na sociální rozměr ekonomického řízení. E, jsou to následující aspekty. E, řízení, e, krizové řízení bylo zaměřeno na fiskální konsolidaci a makroekonomické aspekty. Hlavním nástrojem tady byly úspory. Pokud se ale zamyslíme nad sociálními důsledky těchto opatření, myslím si, že je zapotřebí nalézt jiné nástroje, které by nastolily růst a e, řešily krizi, e, kde by se vytvořily zejména důstojná pracovní místa. Nemůžeme samozřejmě změnit vše, ale měli bychom se zaměřit na eh, sociální kritéria, která by měla být zohledňována ve všech eh, evropských politikách, eh, zejména v rámci evropského semestru. Za druhé, každá ekonomická politika na evropské i národní úrovni by měla zohledňovat sociální dopady prováděných opatření a měla by mít na mysli pracovní místa a sociální soudržnost dále. Sociální udržitelnost musí hrát klíčovou roli v řízení Evropské unie. V praxi potřebujeme vytvořit rovnováhu. Eh, musí to udělat ministři sociální a ekonomické politiky. Musíme zajistit posílenou spolupráci a větší synergie, zejména mezi radou EPSCO při vytváření sociálních politik. A radou ECOFIN. Za čtvrté, je třeba zajistit adekvátní zapojení sociálních partnerů do všech těchto postupů a také aktivní zapojení národních parlamentů a Evropského parlamentu. Za páté, Každá politika, má být ekonomicky udržitelná a sociálně spravedlivá, musí řešit problémy vhodným způsobem a musí zajistit rovnováhu mezi eh, sociálním a ekonomickým aspektem. Pokud jde o Evropský pilíř sociálních práv, Již existuje legislativa, která podporuje sociální práva, ale velmi často tato legislativa buď není implementována, anebo se v tom nezachází dostatečně daleko. Musíme vytvořit postup k souladu směrem vzhůru v rámci členských států a v naší společnosti. Měli bychom se zaměřit v v, té, v, té, v tomto úsilí na vytváření eh, důstojných pracovních míst, na podporu veřejných sociálních služeb, ochranu a, a rozšiřování sociálních práv a také na sociální spravedlnost. Tvorba sociálního pilíře o sociálních právech by měla vycházet z toho, že se mění podmínky eh, v společnosti v Evropě a v oblasti práce, v pracovním světě. Ehm, měla by zvyšovat sociální soudržnost a spravedlnost. Evropský pilíř o sociálních právech by měl podporovat a doplňovat veškeré úsilí ehm, o podporu pracujících v Evropě, protože jinak nesplní svou funkci. Bude to pouhé jméno, pouhé označení, prázdné slovo. Organizace, občanské organizace musí hrát klíčovou úlohu ve všech fázích tohoto procesu, od počátku konzultací až po závěrečnou implementaci a průběžný monitoring a hodnocení. Také bych tady rád zmínil otázku kolektivních eh, dohod na, na platů. A to je mm, jistě jedna z věcí, o které bychom tady měli dnes diskutovat. Všichni si uvědomujeme, eh, jaké, co jsme tady zažívali v posledních eh, staletích, abychom dosáhli práva na Eh, kolektivní vyjednávání, na kolektivní dohody. A toto jsme dosáhli v Evropě. Bylo to považováno za velký výdobytek a za samozřejmost v podstatě, když to už v současnosti bohužel pro všechny členské státy neplatí, protože eh, tady eh, evropští zaměstnanci nemají rovné podmínky. Právo na kolektivní vyjednávání bylo například u nás zrušeno a to platí již několik let, tedy že už to neexistuje. A současná vláda uh, usiluje o opětovné uh, zavedení uh, kolektivního vyjednávání, ale naráží to na odpor institucí. Opět zavést kolektivní dohody, to je velký závazek naší vlády vůči řeckému lidu. Já, se, já doufám, že se to v příštích měsících podaří prosadit. Všichni eh, jsme zaměstnanci výboru pro zaměstnanost v našich státech nebo v Evropském parlamentu a tak si uvědomujeme, že porušování práva na vyjednávání narušuje práva našich pracujících a my musíme bojovat o to, abychom dosáhli celoevropského závazného ustanovení o právu na kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních eh, mzdových dohod stát by měl zakročit tam, kde je to zapotřebí, aby podpořil pracující. Nemůže tady existovat evropský eh, pilíř v tomto duchu, pokud něco takového nebude zajištěno a pokud tady bude možnost výjimek z provádění těchto pravidel v některých členských státech. A podle návrhu Evropské komise o evropském eh, pilíři o sociálních právech by se tady mělo vycházet ze dvou os které se budou vzájemně doplňovat, jednak aktualizace a e, zaplňování mezer v současné legislativě o sociálních politice, tak aby se přihlédlo k současným pracovním podmínkám a aby bylo zajištěno, že nové pracovní modely budou vyvážené ve vztazích mezi zaměstnancem a e, zaměstnavatelem. Jako národní parlamenty a Evropský parlament ehm, musíme zaujmout takové stanovisko, kde eh, budeme přihlížet k tomu, že pracující jsou nejslabším článkem v těchto vztazích a eh, že eh, musíme být k něm spravedliví. Vytvářet systém indikátorů, zejména pokud jde o flexicurity. Měli bychom tady vycházet z osvědčených postupů v členských státech. My, jako členové parlamentu, bychom měli uspozornit na to, že podporujeme stabilní eh, bezpečná pracovní místa a v každé fázi tohoto postupu musí hrát roli odborové svahy, svazy a Každý systém sociálního hodnocení by se měl zaměřit na zajišťování národní a evropské sociální koheze. Mělo by se zabránit sociálnímu dumpingu. Eh, měly by tady být harmonizované pravidla, pokud jde o sociální ochranu pracujících. Při stanovování sociálních indikátorů bych uvedl příklad. Mohli bychom například vycházet z indikátorů o nezaměstnanosti, například eh, eh, míra zdanění a eh, vzdělání a tak dále, protože to jsou věci, které souvisí s mírou zaměstnanosti. Samozřejmě, že všechna rozhodnutí by měla být přijímána společně s politiky a měli by se toho účastnit samozřejmě také zástupci pracujících. Slyšel jsem, že na toto téma se diskutovalo i zde ve výboru pro zaměstnanost v Evropském parlamentu a my souhlasíme eh, s tímto návrhem eh, že jak se zdá, tak ty návrhy k eh, sociálnímu pilíři směřují správným směrem. Ovšem, je potřeba zamyslet se a zanalizovat dopady, eh, které z toho vyplývají, vyplývají ze změny pracovně eh, zaměstnaneckých vztahů a vidíme, jak vypadá restriktivní politika, která byla zatím prováděna a je vidět, že to je v rozporu eh, s těmi návrhy, které předkládá Evropská komise. Ty nové návrhy budou užitečné a přínosné, pokud napomůžou eh, zaměstnanosti, eh, pomůžou zlepšit situaci v oblasti bydlení, zdraví. Je potřeba podpořit děti, pracující matky, starší osoby, specifickými dotovanými opatřeními, které budou realizovány. Tady eh, nestačí analýzy a indikace. Tyto zmíněné skupiny jsou nejcitlivější v dobách krize. Práva jsou univerzální, platí pro všechny z nás. Nemůže existovat pilíř v oblasti sociálních práv, pokud nebude eh, platit pro eh, všechny jednotně v Evropské unii, bez ohledu na národnost, původ, pohlaví, sexuální orientaci a eh, náboženské vyznání. Děkuji vám za pozornost. Těším se na dobrou spolupráci. Doufám, že jsem nehovořil příliš dlouho. Děkuji. Vielen Dank, Nikolaus. Děkuji, Nikolause. Eh, vždycky když eh, máme pozvané řečníky, doporučujeme jim, jak eh, dlouho mají mluvit, ale to, co si přenesl, eh, ty vnesl nový materiál do naší debaty, takže to zase tak dlouhé nebylo. Teď je čas zahájit debatu. Přihlásilo se 12 potenciálních řečníků a můžeme každému dát dvě minuty. Nyní pan Romuald Razux z Lotyšska. Vážení přátelé, eh, pokud se týče eh, zákona o sociálních právech, listiny o sociálních právech dle Evropského parlamentu, eh, posílení sociálních práv, jak jsme v, v lotyšském parlamentu již několikrát projednávali. A musím říct, že v rámci našeho reformního programu eh, v Lotyšsku jsme se rozhodli pro přístup, který bude nejenom příznivý pro ekonomický růst, ale také pro rozvoj sociálních eh, podmínek. Díváme se na to tedy eh, z širší perspektivy a zároveň se snažíme, aby probíhala výměna názorů v oblasti omezování chudoby a sociálního vyloučení. Co se týče eh, našich rad eh, pro konkurenceschopnosti, eh, Lotyšsko se k tomu staví spíše skepticky. V některých oblastech mohou mít pozitivní přínos, ale musíme si uvědomit, že politika zaměstnanosti a sociální politika jsou již na národní úrovni docela dobře zakotvené. A také výše odměn za práci kompetencí členských zemí. To znamená, že eh, každé zemi mají eh, jiný systém, počínaje zcela decentralizovaným přístupem, který je v rukou eh, sociálních partnerů, tak jak je tomu u nás. My už máme několik let radu tripartity, jejímž hlavním úkolem je usnadňovat spolupráci mezi vládou, zaměstnavatelskými svazy a zaměstnanci. A tady se snažíme zodpovídat na výzvy sociálně-ekonomického eh, rozvoje, navrhujeme a naplňujeme legislativní, legislativu v oblasti sociální a snažíme se o stabilitu a dosahování blahobytu u nás. Sociální partneři, pokud se týče jejich zodpovědnost za eh, dosahování sociálních standardů, tak právě eh, toto je úkolem oné rady tripartity, včetně posuzování doporučení specifických pro jednotlivé země. Děkuji nyní Světlana Angelov, místo předsedkyně eh, výboru pro práci a sociální záležitosti v bulharském parlamentu. Děkuji, dámy a pánové. Bulharská vláda se donívá, že aktivní dialog se sociálními partnery a s nevládními organizacemi je klíčový pro efektivní spolupráci. Jedině tak se nám podaří dospět ke širokému koncenzu občanů. Pokud jde o evropský semestr, tak ten nám může zajistit spolupráci sociálních partnerů. Ti takto přispějí k vypracování národních reformních programů. O platech se v Bulharsku rozhoduje prostřednictvím legislativy. Běžným postupem je, že pokud jde o životní úroveň v Bulharsku, rozhoduje o tom Rada pro spolupráci. Tržní princip eh, je respektován, respektujeme všechny normy v tomto ohledu o eh, mzdách se rozhoduje prostřednictvím kolektivních dohod a ze všech sil usilujeme o lepší podmínky, které by nám pomohly zajistit blaho obyvatelstva. Konkrétně to znamená, že vždy konzultujeme sociální partnery je velmi důležité pro to, aby hospodářství bylo konkurenceschopné. Politiky v oblasti zaměstnanosti a mest jsou neustále rozvíjeny. Usilujeme přitom o pružnost. Myslím si, že díky tomu se nám daří stimulovat zaměstnanost v Bulharsku. Podle bulharské legislativy není možné diskriminovat na základě náboženství nebo sexuální, eh, pardon, eh, nebo eh, pohlaví. Všichni by měli pracovat za stejných platebních podmínek. Takže tímto způsobem přispíváme v Bulharsku k rovnosti. Děkuji. Děkuji a nyní Tomas Mann za Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Jean-Claude Juncker eh, udělal důležitý první krok, eh, když řekl, eh, že chce, aby Evropská unie konečně dostala také svou sociální tvář. Je pravda, že už jsme mnohé v tomto směru vyzkoušeli, ale v mnohých oblastech jsme jednoduše a prostě neuspěli občané se od nás odvrácejí, radikalizují se, obracejí se příliš doprava, což je samozřejmě krátkozraké. Ale eh, my můžeme jedině předkládat fakta. Máme tady EFSI. Eh, Jean-Claude Juncker chce zajistit to, aby tady byly investice, které jsou jasně evropského charakteru. Ano, a chceme také aby se například implementovala ve všech členských státech Evropská iniciativa pro mládež. To v některých státech nenastalo. Čili to jsou velice důležité oblasti. Ale je vidět, že to jsou iniciativy z Evropské unie. Pane Maniosi, já musím říct, že já jsem eh, byl minulý týden eh, v Aténách s výborem eh, pro měnové a Eh, ekonomické záležitosti. Ovšem eh, problém je, že eh, my když hovoříme o úsporách, tak se to neustále vydává za austeritu, tedy škrty. Ale ne, my prostě musíme eh, mít v pořádku rámcové podmínky. Ano, to eh, vidíme u nás v Německu. Samozřejmě eh, souhlasím s vámi s tím, že se nemůžeme omezovat pouze na rozpočtové a finanční záležitosti. Ale proto mám otázku. Já vím, že u vás v Řecku je to těžké, ale nebylo by možné, aby se reformoval důchodový systém v Řecku. To není proto, abychom Řecko dále nějak trápili, ale chceme, aby lidé chápali, že důležité je mít takový penzijní systém, který je ufinancovatelný. To znamená, aby lidé i na stará kolena měli nějakou budoucnost. Já myslím, že by to bylo dobré. Děkuji. Nyní Evangelos Basiakos z řeckého parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji za tuto příležitost, kolegové, eh, promluvit jste. Od pana Maniose jsme se co dozvěděli a já bych také rád upozornil na ty problémy, eh, kterým čelilo Řecko kvůli této obrovské ekonomické krize. A ono to všechno Eh, bylo v situaci nebo je v situaci velmi smutné. My máme 1,5 milionu nezaměstnaných. Zvláště postižení jsou mladí lidé, eh, kteří jsou tak důležití pro ekonomický rozvoj země. Řecko je nyní vnímáno eh, jako smutný celosvětový lídr v nezaměstnanosti mládeže. To je důsledek té širší ekonomické krize, ale také eh, kvůli krizi uprchlické, která nás jako Řecko postihuje díky naší geografické poloze. Ta sociální krize také vede k odlivu optimismu a také k odlivu obyvatelstva. A to právě vyvíjí tlak na celou Evropskou unii. My se právě snažíme zmírňovat nezaměstnanost mládeže tím, že vytváříme speciální trh pro mládež, zejména jejich vzdělávání, poradenství a podpora, tak aby byli schopni snáze nacházet slušná pracovní místa. Prostředky přichází z Evropské unie, abychom je mohli využít. Eh, Řecko přijal opatření na podporu zaměstnanosti, drobného podnikání, vzdělávání a eh, školství pro mladé. Také eh, vyzýváme a motivujeme zaměstnavatele, aby přijímali mladé pracovníky. Snažíme se nadále Eh, školit a rekvalifikovat eh, i starší lidi. Nicméně navzdory veškerému úsilí eh, zatím jsme nezaznamenali příliš velké výsledky. Evropská unie musí členské země podporovat v této neveselé situaci potřebujeme sociální soudržnost, ale také je nutná solidarita, protože jinak bez ní eh, Řecko eh, nepřežije. Děkuji vám, jenom bych chtěl ještě eh, připomenout dvě minuty. Nyní pan kolega Mareš z Portugalska. Děkuji, pane předsedo. Analýza strukturálních reform ukazuje, že škrty, eh, že tedy sociální škrty vedly k ochuzení chudých zemí a obohacení zemí bohatých je eh, vidět například příkladu Portugalska, že se pracovní podmínky dramaticky zhoršily a také narostl rozdíl v odměňování mezi muži a ženami o více než 3 Nezaměstnanost je na 18 eh, na dlouhodobé, dlouhodobě nezaměstnaných je nějak asi půl milionu lidí, to je nějakých 9 a Někteří eh, jsou opravdu nezaměstnaní dařu eh, řadu let. Eh, mnohým hrozí chudoba a k tomu patří také přes půl milionu dětí. Trend se neobrací je třeba říci, že hlavní prioritou musí být kvalitní pracovní místa neboť pracovní místa špatná znamenají další rozšiřování a prohlubování sociálních rozdílů. Mládež utíká ze, své, ze svých vlastí a jsou to většinou ti mladí, kteří jsou více vzdělaní a lépe vybaveni si se uchytit i jinde ve světě. No a to samozřejmě je negativní pro eh, sociální struktury, které zůstanou doma. Je třeba eh, do sociálních reform a strukturálních reform zapojovat také sociální partnery. Eh, skutečně eh, potřebujeme, aby ve všech zemích, eh, které jsou postiženy, existovalo něco na způsob tripartity, tak aby také pracující mohli vykonávat určitou sociální moc. Dále třeba říci, že kvalita pracovních míst také zbuzuje určité obavy a vede často k chudobě, nerovnosti a v některých zemích to vede k nebezpečným situacím. Zatím tedy není možná hovořit o trojím a maximálně o jednom a nyní Claudia Agia z Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte mi, říci následující jestliže sociální tvář Evropy je představována současným eh, plánem pana Junkra, pokud je to skutečně sociální tvář Evropy, tak doufejme, že tato legislativa um, bude mít rychlý konec, protože se zdá, že v takovém případě je to tak daleko od sociálních problémů, eh, kterým Evropa čelí, že to nemůže trvat příliš dlouho. Řecký příklad je velmi jasným příkladem toho, jak eh, strukturální reformy eh, zaváděné v rámci úsporných opatřeních doslova srazily na kolena celý systém, postihly občany, nikoli v ty, které měli, a vytvořili sociální krizovou situaci. Je to naprosto mimo potřeby eh, státu, která se nachází na pokraji eh, hladomoru. Nemluvme o trojím A nebo 4, 3A nebo 4A, ale přinesme skutečná účinná řešení. Pan předseda Juncker udělal z Řecka příklad. Hovořil o tom, jako kdyby letadlo hořelo a že strukturální reformy jsou jediným způsobem, jak pomoci. Ne, ale mimořádné otázky se musí řešit něčím, co má lidskou tvář, jinak to nikomu nepomůže rozhodně ne lidem, kteří jsou takto sráženi na kolena a skoro trpí hladem. Děkuji. a není z francouzského výboru tedy pro mezinárodní otázky. Tu máme zástupce. Já vám děkuji, pane předsedu, eh, říká pan Kordery. ta krize, eh, kterou eh, prochází Evropa v roce 2015, nebude poslední, pokud budeme i nadále mít určité nerovnováhy, ať už makroekonomické, nebo fiskální, nebo sociální a i mzdové. Domníváme se, že eh, zbližování konvergence v těchto otázkách je dnes nezbytností, je to zejména v mzdových otázkách. Problém je, že dnes měna v eurozóně už není nástrojem konkurence ehm, a pouze mzdy se mohou stát eh, nástrojem pro konkurenceschopnost eh, mezi státy. Pokud tomu chceme předejít, tak skutečně musíme přistoupit ke zbližování i na úrovni um, salariální, na úrovni mzdové. To, co navrhuje komise, představuje první krok, ale my soudíme, že musíme jít mnohem dál. Otázka minimálního platu je uh, něčím, co souvisí s eh, vytvořením jaká, eh, jakéhosi základu sociálních práv, tak aby všechny státy měly minimální plat. A také v rámci doporučení pro evropský semestr, protože komise předkládá doporučení k eh, trhu práce, ale měla by tak činit také otázce platů příliš nízké platy aby na ně bylo možné eh, poukázat, než aby se zabránilo předešlo eh, mzdovému dumpingu. Aby se eh, řešila i tato stránka věci. To znamená, abychom měli evropskou, jakousi evropskou observatoř, monitorovací systém, do kterého by, by, by ho byly zapojeny členské státy s Evropskou Eh, komisí a tím pádem bychom mohli lépe ošetřit a integrovat zdou politiku do celkové eh, ekonomické politiku. Děkuji. Hlásí se ještě dva další řečníci. Nebudeme mít tedy už moc času. Žádné další řečníky již eh, zapisovat nebudu, tak abychom alespoň do jisté míry dodrželi náš časový plán. Slovo Marita Miller, Finsko. Zwei Minuten, bitte. Minuty, prosím. Děkuji. My, když hovoříme o sociální kapitole, sociálních otázkách, tak musíme zajistit, aby mezi ekonomickými a sociálními otázkami existovala rovnováha. Bohužel, eh, často je eh, ta sociální stránka tak trochu odsunutá, pozapomenutá. Nezaměstnanost. Nezaměstnanost je jeden z hlavních sociálních problémů, který brání rozvoji společnosti a vede nakonec k sociálnímu vyloučení, což pak eh, sebou nese náklady. V současné Evropě čelíme eh, řadě výzev. Migrace, žadatelé o azyl, na trhu práce je stále více osob, které se tam eh, dostávají nově, které je potřeba integrovat. Tedy teď opět hovořím o migrantech a, a žadatelech o azyl. Ovšem nesmíme tuto situaci použít k tomu, aby vznikla dvojrychlostní Evropa. Abychom na jedné straně měli trh práce pro eh, žadatele o azyl a migranty, kde by, s kterým by se platilo méně. To by bylo velmi negativní. Odborové organizace jsou v těžké situaci, v situaci slabosti. Musíme pochopit, že existuje evropský model, který musíme hájit. Um, združení eh, zaměstnanců, zaměstnavatelů, eh, která musí eh, jednat, musí tu existovat dialog v rámci tvorby platové politiky. Děkuji. A nyní Danuta. Děkuji bardzo, paní. Z Evropského parlamentu. Jo, paní Jazlověcka. Děkuji, já se shoduji s s těmi, kteří říkají, že evropské záležitosti a sociální věci se musí vrátit eh, do, na, mezi témata Evropského parlamentu. Změní se nám v Evropě tak práce. Jestliže chceme mít společnou evropskou politiku, je třeba, abychom eh, tyto změny brali v úvahu a přizpůsobili se jim. Eh, pan předseda Hendl řekl, že evropské právo a právo eh, jednotlivých členských zemích obsahuje spoustu definic a obratů a eh, to z, ten ty významy jsou velice široké, velice rozptýlené a výsledkem je nejednoznačná interpretace a možná chybné interpretace. Třeba pojmy, jako je sociální dumping a prekérní pracovní místa, to jsou pojmy, které mají velmi široké definice a připouštějí nejrůznější interpretace. Chtěla bych poprosit, zda bychom eh, nemohli třeba v zájmu eh, jednolité interpretace a jednoznačné srozumitelnosti mm, nebylo dobré eh, snažit se o jasné definice těchto, eh, těchto pojmů. Je to proto, že to je zákon, kterými se, to jsou zákony, kterými se mají řídit naši občané a mělo by to být tedy vše pro ně srozumitelné. Chtěla bych také upozornit na několik změn, které nás čekají. Eh, možná změna definice problému. Pro Evropu je důležité zvýšení zaměstnanosti a problémy, Eh, v této oblasti definujeme jako boj s nezaměstnaností, což ovšem znamená, že co udělat pro to, abychom eh, podpořili ty, kdož nemají práci. Ovšem ten problém eh, se dá definovat také jinak. Například boj za nové pracovní příležitosti. To prostě je úplně jiný myšlenkový přístup k věci. Čili to už by potom znamenalo, jak podporovat podniky, třeba rodinné podniky, proto, aby vytvářely nová pracovní místa. Hovoříme o trvalém vzdělávání. Ano, a já si představuji takového nějakého 20, 20 letého člověka, který má konečně eh, chtít eh, začít pracovat a udělat si vlastní firmu. A my mu říkáme, ne, musíš se pořád učit já myslím, že tady skutečně eh, trošku změna v těch definicích, v tom myšlenkovém přístupu opravdu může přinést eh, změny, které budou pozitivní. A omlouvám se za překročení času. Děkuji nyní eh, do Špírke ze Slovenska. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav všem zbraním. Děkuji, pane předsedo. Přeji všem příjemný den. Musím konstatovat, že Evropská unie nebyla ochotná eh, vlastně přiznat si ekonomickou recesi v té míře, do jaké k ní došlo. Zhoršily se sociální poměry všech vrstev v Evropské unii. Evropská unie tu chápu jako integraci rovnoprávných národů a to s citem nebo svědomím toho, že všichni mají sociální práva. Evropská unie musí stavět na sociálních právech, jinak eh, nebude existovat Evropská unie. Rating AAA je dobrou politikou, je to dobrý přístup, ale přál bych si, aby vše bylo ambicioznější v realizaci. Ekonomicky úspěšná a sociálně spravedlivá může být Evropská unie pouze tehdy, eh, když budou všichni respektovat eh, sociální práva. Používáme tady různé pojmy, eh, různá monetární opatření a já si myslím, že my tady máme dostatek opatření, eh, která zhoršují život pracujících. Sociální politika je samozřejmě také politikou zaměstnanosti, politikou mládeže, politikou pro rodiny, ale není možné neustále omezovat práva zaměstnanců na úkor, eh, tedy, tedy ve prospěch těchto politik. Eh, kolegyně a kolegové, očividně tady máme dilema. Na jedné straně všichni požadujeme silnější uh, Eh, sociální Evropu a na druhé straně si všichni uvědomujeme, že eh, sociální politika se v podstatě má odehrávat na, zejména na národní úrovni a tím pádem na evropské úrovni eh, otázka sociálních základních práv nemůže být zásadně řešena a to znamená, že nejsou dány podmínky pro to, aby ve vyjednávání, ať už se jedná o zprávy konkrétně, eh, konkrétních zemí eh, nebo o jiné věci, aby tam evropské instituce eh, předkládaly různé požadavky Eh, velmi často dochází k tomu, že jsou tam naopak předkládány věci, které jsou v rozporu se sociální evropskou dimenzí. Tady se musíme dohodnout na tom, jak může Evropský parlament spolupracovat s národními parlamenty. Pokud přistoupíme na to, že, ra, že vlády na radě zastupují úplně jinou politiku. Budou se tam zasazovat o to, aby si sociální politiku prosazovali každý sám, tak se neposuneme dál, protože bude chybět to rozhodující. To je ta solidarita, kterou potřebujeme, pokud chceme prosadit to, že bez ohledu na to, v jakém evropském regionu lidé žijí, mají právo na to, aby e, překonali chudobu a dostali se z ním. My už nehovoříme o cílech, které byly eh, stanoveny v Lisabonské strategii. Ty byly odsunuty stranou. Eh, připouštíme, umožňujeme, aby se porušovala charta základních práv a aby eh, se nastavovaly požadavky, které lidi dostávají do stále větší chudoby. AAA, to, co požaduje Juncker, to je v pořádku. Otázka je, eh, kdy ta kritéria přijdou a konkrétní kroky, jak dospět k tomuto cíli. To je rozhodující věc a o to bychom měli společně usilovat. Děkuji. Adrian Solomon, rumunský parlament. Děkuji vám, pane předsedo. Jak řekl už pan Manios, tak po krizi úsporných eh, opatření. Vlastně se nedospělo k vyřešení problémů, ale k jejich prohloubení. Rumunsko je, je, bylo jedním eh, z pionýrů tohoto modelu sociálního a ekonomického. A v roce 2010 se snížily platy o 25% eh, ve státním sektoru. Je zřejmě, že byly také zmrazeny penze, čtyři roky nerostly mzdy a přitom eh, ekonomické problémy pokračovaly. Po roce 2014 eh, eh, z, z, začal růst minimální plat, ale penze byly indexovány a v roce 2014 Rumunsko je vlastně na chvostě, ehm, ale teď už jsme naopak na předních místech, pokud jde o růst. A eh, čili v rámci eh, uvažování o eh, mzdových otázkách musíme myslet také na ekonomický růst. Navrhují se teď ty rady pro konkurenceschopnost, které jsou zmíněny i v té zprávě pěti předsedů ale to by vlastně se eh, omezilo pouze na jakousi kontrolu eh, mest, eh, při, přičemž hlavním cílem, spíš než tedy je tam kladen důraz na stabilitu mest na národní úrovni, místo abychom se zaměřovali i na další faktory, které přitom mohou na konkurenceschopnost mít velký vliv. Pokud nebudeme mít ucelenou definici konkurenceschopnosti, tak se omezíme pouze na e, náklady e, práce a na mzdy a e, to by mohlo mít i negativní dopady. Takže reformy, strukturální reformy, které pod, budou se zaměřovat pouze na řízení nabídky, to je rovněž něco, co z našeho hlediska je spíš škodlivé. Mohli bychom řešit eh, problém eh, nezaměstnanosti. Eh, samozřejmě, že poptávka interní roste, pokud rostou i platy ve všech oblastech. Existují i některé asymetrické dopady, které mohou pak jsou vidět mezi mzdami a zisky a e, národním důchodem. Může e, tak e, vzrůst rozdíl mezi jednotlivými státy. Myslíme si, že abychom zajistili utržitelný růst, musíme inteligentně kombinovat strukturální reformy na jedné straně a na straně druhé lidský kapitál, to znamená e, strany poptávky. Berto Montero aus dem spanischen Parlament. Alberto Montero, eh, španělský parlament. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nemůžeme hovořit o evropském sociálním modelu. Máme společný trh, politiku měnovou, ale nemáme evropský sociální model. Nemůžeme tedy vycházet z něčeho, co neexistuje. Kdybychom chtěli zavést evropský sociální model, což by bylo důležité, tak nebylo potřeba, aby v rámci toho jsme také něco udělali, něco pro naše zaměstnance. Kdyby takový eh, model existoval, eh, tak by to bylo jiné, protože v posledních letech byl tento model spíše eh, ničen. Jsou tady obrovské rozdíly mezi členskými zeměmi, ale i uvnitř jednotlivých zemích byly problémy Evropský sociální model se neposune dál, pokud nebudeme zohledňovat to, co se děje na pracovním trhu. Ve Španělsku je to tak, že na pracovním trhu je takový dvojí šok, ke kterému došlo. Zatím nemáme řešení, máme tady kvantitativní šok. Více než sedm let tady máme nezaměstnanost, která překračuje 20%, někdy je to e, dokonce horší než v Řecku. A Eh, tady jsme neměli žádný výsledek pro sociální produkt, tak jako v Řecku. Pak tady máme velkou nezaměstnanost mládeže. Tato vede k tomu, <clears throat> že se nyní snaží, eh, jsou tady snahy o vytvoření eh, pracovních míst, ale my potřebujeme hlavně kvalitativní změnu, protože jinak se ta situace bude ještě prohlubovat a šířit. Zaměstnanci nedostávají dostatečný plat, aby mohli uspokojovat své potřeby. Jsou tady makroekonomické úpravy a legislativa a to vše musíme zvažovat, jaké sociální dopady to bude mít. Děkuji za pozornost. Lambros Frontudis, Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Opět jsme si tady vyslechli celou řadu takových těch formulek, hm, toho, co si přejeme nebo co uděláme. Taková ta obvyklá slova politiku, ale v praxi se nestalo nic, co by nám opravdu pomohlo dostat se eh, z té slepé uličky. Diskutovali jsme o různých návrzích, eh, byla tady snaha eh, řešit nezaměstnanost mládeže nebo obecnou nezaměstnanost, ale co se vlastně opravdu děje? Členské státy eh, často nemají možnost tyto programy realizovat. Řecko již pět let má program úspor a řecká vláda byla nyní eh, donucena aby ustupovala věřitelům a sociální stát v podstatě zmizel, jak stejně jako národní zdravotní systém. Dě, pracující jsou v podstatě zneužíváni a, a jak tedy je to s našimi cíly, když je nedokážeme realizovat a prosazovat v praxi. Máme tady také sociální dumping neexistují v podstatě kolektivní dohody. Vláda nijak nebojuje za podporu práv zaměstnanců. Tady byly sliby, ale nakonec se stal pravý opak. Vaše politiky selhaly Nejlepší mozky, mladí lidé eh, ze země odcházejí, snaží se nalézt živobytí jinde. Jak můžete očekávat růst a rozvoj, eh, když eh, je tady tak vysoké zdaňování podniků, podniky kvůli tomu musí krachovat a zapomínáte na to, jak, abyste vysvětlil, co uděláte s PSI a s důchody. Eh, úspory v minulosti byly chybným přístupem, nezafungovalo to. Jiné země, například Německo, ovšem pokračují na této katastrofální cestě. Dále má slovo eh, další, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Paní Sender. Um, z Evropského parlamentu. Ano, e, v mnoha e, zemích e, v Evropě je to tak, že obyvatelé trpí nouzí a nezaměstnaností a já bych chtěla zdůraznit, že je potřeba dodat Evropě více sociálního rozměru. Na to se v poslední době velmi tedy zapomíná, když se o tom hovoří. Zaprvé je potřeba se lépe eh, skoordinovat mezi členskými státy a také na evropské úrovni. Už o tom hovořil kolega. Vytvořili jsme celou řadu nástrojů na evropské úrovni pro boj proti nezaměstnanosti mládeže, proti nezaměstnanosti dlouhodobé a také, abychom více podpořili mobilitu na evropské úrovni. A já mám uh, velkou chuť položit ještě jednu otázku. Samozřejmě, že Evropa má svou zodpovědnost, ale jakým způsobem jsou tyto nástroje používány v jednotlivých členských státech? Využívají je skutečně? Jakým způsobem plní eh, specifická doporučení v jednotlivých členských státech? Jaké reformy jsou realizovány na národní úrovni? Já si myslím, že to jsou otázky, na které si musíme odpovědět. A druhá věc, je nezbytné, abychom si uvědomili, že nelze stavět proti sobě sociální pilíř a pilíř ekonomický. Já si myslím, že potřebujeme oba pilíře. Sociální pilíř se musí opírat o ekonomický pilíř a to znamená, ten ekonomický pilíř, ten vlastně znamená pomoc podnikům, aby vytvářely pracovní místa a e, podněcovat e, lidi k podnikavosti, aby zakládali podniky. Tady se musí doplňovat evropská a národní úroveň a e, sociální rozměr s podnikáním. Tak můžeme vytvořit blahobyt, zaměstnanecká místa a pomůžeme evropským občanům takto najít cestu k evropskému projektu. Děkuji. Das waren die Diskussionsteilnehmer aus dem Plenum. Ich darf nun... Děkuji. Tolik eh, debata debatéři z pléna. A nyní eh, panelistům eh, bych dal ještě jednou slovo každému dvě minuty, aby mohli reagovat. Merci, monsieur le président. pane předsedo. Takže k, v celé řadě věcí se shodujeme. V tom, že nejenom hospodářství, ale také sociální úroveň zemí musí být zeta v potaz, že ekonomický pokrok jde ruku v ruce se sociálním pokrokem, že jsou eh, z úzce zpěty, že sociální dialog musí zůstat zachován, máme-li pokud není eh, tedy přítomen, tak musí být obnoven a, eh, nebo má být dále zlepšovan. A ehm, že dvojrychlostní trh nejvíc poškodí ty nejzranitelnější, ty nejchudší. Ti mají daleko víc co ztratit. Sociální aspekt, sociální rozměr Evropské unie již eh, můžeme eh, v podstatě identifikovat až k té základní eh, listině práv pracujících z roku 49, ještě to zná před Maastrichtskou smlouvou. Ale ale eh, od té doby pak se rozvíjel dál proces, který eh, příliš upřednostňoval eh, ekonomiku a rozpočtovou rovnováhu. A tato ztráta důvěry pak může znamenat, že všechny ty dobré věci, které jsme zaváděli, se pak dostavují později, protože je tu ta státa důvěru, důvěry. Třeba iniciativa pro mladé ta, byla, ta je velice dobrou eh, iniciativou, ale vyžádá se určitý čas, než se eh, projeví v širším měřítku. Je to spíše tedy střednědobá, dlouhodobější záležitost, protože spolu s tím jsou spojeny různé další faktory, eh, vzdělávání a tak dále. A Dále, pokud firmy nevytváří dostatek pracovních míst, vede to eh, potenciálnímu ne, nedostatku důvěry, jak jsem již říkal. Takže musíme dát k dispozici ten čas, aby naši spoluobčané si skutečně mohli uvědomit, že nyní Evropská unie více zdůrazňuje sociální otázku. A myslím si, že to by mělo dlouhodo a středně době pozitivní dopad. Připouštím, že to, co řekla paní Jazlověcka, že musíme vyslat jasné poselství všem členským státům v tom směru, že musí vědět o eh, rozhodnutích Evropského parlamentu, eh, musí zajistit, aby transponování těchto nástrojů bylo eh, strukturované, správné. Čili to poselství musí být jasné a tady myslím, že je pořád ještě značný deficit. Ale pokud teď Evropský parlament a komise si chtějí změnit, tuto, si přejí tuto změnu z čistě ekonomické Evropy v sociální, tak už to i samo o sobě představuje eh, dobrý nastoupený směr. Nikolaus. Děkuji vám. Nikolaus, eh, na tři minuty. Děkuji vám za mm, ten time navíc, eh, pane předsedo. Já bych měl jednu poznámku a sice, že až já odejdu z této schůze, z dnešní a zítřejší samozřejmě, budu mít daleko optimističtější náladu než předevčírem. Hovořil jsem a vysahl jsem si kolegy z různých zemí a všichni zmiňovali velmi vážné problémy. Ale tento pozitivní dojem pramení z toho, že řada lidí z různých zemí pochopila, že řecký experiment zkrachoval. A to musí být pro nás všechny historická lekce, jak se to nemá dělat. A tady je vlastně e, otázka od e, pana kolegy Mana, nositele tak historického jména. E, a sice reforma sociálního sektoru. No, ano, my jsme vlastně neměli takové penzijní fondy pořádné. My teprve provádíme reformu. Zaměřujeme se především na své vlastní instituce, protože v Řecku ten sociální systém, no my o něm debatujeme už od 90. Let, let, nejenom teď. Už tehdy to byl velmi neobvyklý systém, kde jsme mm, zcela rozmanité sociální fondy, a záleželo podle toho, eh, v jakém odvětví kdo pracoval, jaký vztah měl k vládním místům a tak dále. Podívejte se na, olympické, na eh, Olympic Airways, tyto aerolinie, na velké banky a tak dále. A to jsou velké firmy, které měly takovou moc, že Eh, se mohli kdykoliv eh, kohokoliv ze svých zaměstnanců zbavit, ano, ale bylo by to drahé. My jsme byli třeba eh, kritizováni za to, že jsme v létě podepsali dohodu, která nám ale v efektu umožnila to, že jsme nepřišli o spoustu peněz. No a teď je zde zase snaha zrušit systém eh, předčasných penzí. Myslíte si, že toto je opatření, které nestálo žádné politické body? Ne. Eh, lidé eh, jsou zvyklí chodit do důchodu v 50, no a teď zvedáme penzijní věk. Ano, čili toto, tak co, co tady můžeme dělat? budeme, budeme omezovat, eh, omezovat eh, a snižovat důchody, anebo změníme systém. My jsme se rozhodli změnit systém. Ano, v zásadě eh, tady jsme měli jakési memorandum de facto memorando za memorandem a Eh, já jsem neustále slýchal od Mezinárodního měnového fondu, že musíme škrtat penze. No dobře, a co tím uděláme, jestliže opravdu eh, seškrtáme, seškrtáme penze řekům tak, jak to bylo navrho, navrhováno, no tak se dostaneme na úroveň daleko nebo hluboko pod průměrem Evropské unie. No a co se stane s těmi penězi? Ty peníze odplynou jinam. A co bude dál? Přijdeme o další pracovní místa. A, a opět e, se to vrátí do e, systému sociálního zabezpečení. Čili reforma, to je mimochodem řecké slovo, ale v zásadě my, my se, se nesnažíme prostě všechno eh, to tady nějak šmahem eh, vyřešit. Měli jsme tady krizi, nebo říkejte se tomu, jak chcete, ale kdo to zaplatil v Řecku? Ano, chce, tak to vypadá Evropa, která si přeje mít eh, sociální tvář? V zásadě 90 řeckého obyvatelstva tvrdě zaplatilo za krizi. A těch zbytek 10, zbývající 10 buď je to nic nestálo, anebo naopak na tom vydělali. Takže to, co musíme udělat? Je musíme vyzvat, aby zaplatili. Ano, v zásadě jsou to liberálové, kdo tady ničí Evropu. No a co je výsledkem? Nástup krajní pravice. Ano, my eh, dneska zastáváme v Řecku spíše tu levicovou ideologii, ale mohlo by se stát, že my se eh, nakonec dostaneme spíše ke svým původním nacionálním ideologiím a to je cesta ke třetí světové válce a to bychom určitě nechtěli. A za to bychom měli pracovat a bojovat. Ano, vidíme tady politiky těch větších sil, těch, které mají dostatek kapitálu a proti těm musíme bojovat. Děkuji. Tím skončil tento panel. Eh, děkujeme Žorži Englovi a Nikolasi Maniosovi za její příspěvky. Všem ostatním děkuji za debatu. A teď, eh, zatímco naši první dva eh, řečníci se pomalu vzdálí, tak já bych tedy přivítal nové panelisty. Já musím říct, že eh, je, je pravda, jak je eh, de facto eh, neustále připomíná místo předsedkyně tohoto výboru, že je třeba vyjadřovat se jasně. Nicméně, přesto tady máme jednu, jedno číslo z OECD, a ehm, můžeme říci, že v Evropě, a to můžeme říci úplně natvrdo, 120 eh, milionů lidí v Evropě žije na úrovni chudoby, nebo již spadly pod úroveň, od které se počítá chudoba. Otázka chudoby ovšem není pouze otázkou omezenou na ty krizové či takzvaně krizové země ale například v Londýně je 27% obyvatel města na Prahu nebo pod Prahem chudoby. Čili chudoba to je v Evropě masový fenomén, jak se ukazuje v Evropě. A v posledních letech se ukázalo, že pokusy napravovat ekonomiku eh, na úkor lidí nefungují to potom vede ke ztrátě důvěry a k odvrácení se nejenom od EU, ale také od politiky a v nejhorším případě od demokracie. Čili to pro nás musí být důležité v našem dalším programu. A sice, aby otázka politiky zaměstnanosti a politiky sociál, sociální, politiky sociální nebyla u nás v Evropské unii co si okrajového nebo takový vedlejší efekt eh, úsilí o větší konkurenceschopnost. Ne, to musí být skutečná plnohodnotná, plnohodnotný pilíř eh, evropské politiky. A proto je tady dobrá a nutná intenzivní debata mezi národní úrovní a úrovní evropskou. Debata o tom, jak by měly vypadat sociální standardy, které budou lepší než minimální. Čili eh, respektive i ty minimální by měly být eh, dostatečně, dostatečně seriózní. Myslím, že je jasné, že ekonomika eh, se může dát do pořádku pouze s ohledem na sociální sektor a ne na jeho úkor. Eh, to znamená investice jak veřejné, tak soukromé, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti, ovšem takové zaměstnanosti, ze které se dá žít, kde tedy lidi nemusí k platu pobírat ještě sociální podpory. A tak bych eh, rád tedy chápal eh, ten návrh Žána eh, Junckera s plánem pro Evropu. Ano, samozřejmě ten plán zatím je kritizovatelný, poněvadž tam dosud není dostatek investic, ale zejména tedy na národní úrovni je třeba přidat více do strategické investu, infrastruktury, vzdělávání, eh, telekomunikací a tak dále, ale to si vyžádá také společné evropské úsilí. A já nyní vítám eh, naše další panelisty. Eh, paní Brigitu van den Borg, předsedkyně výboru pro sociální záležitosti a zaměstnanost eh, z poslanecké sněmovny v Nizozemsku a také vítám Jaroslava Zavadila, předsedy výboru pro sociální politiku poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Vítám vás a e, s vámi nyní tedy vstoupíme do diskuse. Nejdříve Brigitte, prosím. Danke vielmals. Äh, dear chair and colleagues of the... Děkuji, pane předsedo a kolegové e, Evropského parlamentu a národních parlamentů. Téma tohoto odpoledne je velice důležité pro nizozemskou sněmovnu. A já se chci dotknout čtyř témat. Jednak měnící se svět, v němž žijeme, a výzvy, před kterými stojíme, role inteligentních eh, měst a regionů a za třetí důležitost startupů a konečně eh, příležitost eh, robotiky. Nejprve měnící se svět a výzvy, před nimi stojíme. Ekonomika Evropské unie se pomalu vzpamatovává zaměření se teď změnilo z řešení krize na postavení základu pro tvorbu pracovních míst. A to dnešní odpolední diskuze potrhuje. Ale nejprve si musíme uvědomit, že společnost a trh práce nejsou stejné jako před krizí. Změnili se a to dost. Takže podle mě musíme změnit eh, přístup k tomu, jak zajistit, aby více e, lidí se dostalo do práce. To je konec konců jeden z cílů v e, strategie Evropy 2020. Je zapotřebí, by existovala lepší rovnováha na trhu práce, aby se poptávka setkala s nabídkou, aby skutečně se stýkaly lépe. V Nizozemsku vzdělávací, školicí e, kapacity, zaměstnanci a zaměstnavatele by měli spolupracovat na tvorbě programů, které připravují studenty dobře na budoucí trh práce. Dobře eh, připravená pracovní síla a studenti, kteří eh, byli vybaveni již v raném stádiu potřebnými dovednostmi, pak atraktivní celou zemi pro nadnárodní společnosti, centra excelence a nezapomínejme také na startupy abychom dále zvýšili pravděpodobnosti a šance mladých lidí na trhu práce, tak nizemská vláda se dohodla s organizacemi zaměstnanců i zaměstnavatelů eh, na vytvoření více než deseti tisíc pracovních eh, míst specificky pro mladé lidi. Konečně jsme přesvědčeni, že um, i um, minimální mzda připravuje eh, podmínky pro mladé lidi tak, aby eh, jak si uhladila ten jejich přístup k trhu práce. Dále inteligentní města a regiony. Spolupráce je důležitá k tvorbě pracovních míst. Nizozemské je přesvědčeno, že město, a my nejsme, mě, mě, my nejsme tak velká země, ale máme mnoho měst. Naše země je, jak se tomu říká, Máme, máme zkrátka několik měst a pak tedy celou tu zemi, ale také větší regiony příměstí u těch měst mohou být důležitými centry inovace. Klíčem k úspěchu je správná kombinace zařízení například, aby eh, obce dávaly k dispozici eh, licence, aby také univerzity investovaly do eh, inovací, do vzdělávání naší eh, budoucí eh, populace na trh práce a pak samozřejmě inovace, které vytváří pracovní místa. To všechno dohromady tvoří inteligentní města. Chci zmínit například Eindhoven, to je dobrý e, příklad z Nizozemska, kde tato kombinace funguje. Eindhoven je e, město na jihu mě, země, jsou tam některé velké firmy jako ASML a Philips. V roce 2011 byl tento region prohlášen za nejinteligentnější region na světě eh, ze strany Intelligence eh, Forum a jsou důležitou hnací silou inovace ale nejsou to jenom regiony, ale také města. Abychom posílili tento rozvoj, tak by vlády eh, na všech úrovních měly spolupracovat s univerzitami, školami a podnikateli. Dále je tu význam startupů. Jak jistě víte, někdo už to řekl, mnoho rodinných firm a malých a středních podniků má velký význam pro pracovní místa a startupy také. Jedním skvělým příkladem iniciativy je nizozemský startup Delta Initiative. Tato iniciativa založená Nelly Cruz se, je zasvěcena vytváření optimálních podmínek pro startupy. Startup Delta zorganizoval festival kde investoři a podnikatelé se mohou setkat a budou tam velmi zajímaví řečníci, například Tim Cook, CEO Apple a také zakladatel Jubru, pan Kalanič a Alibaby Jack May. Budou um, moci inspirovat eh, další nové evrops- naše startupy. Bill Gates navštívil nedávno Nizozemsko a setkal se s řadou představitelů startupů, ale také poslanci Evropského parlamentu hovořili o inovacích v soukromém sektoru. A mladé startupy mohou získat tak příležitost získat eh, alternativní financování, protože eh, pokud jde o banky, tak bylo financování v poslední době složité. Takže takovéto iniciativy jim také pomohou získat přístup k financím. A e, nizozemská sněmovna um, hlasovala ve prospěch takzvané agendy pro startupy, obsahující 43 jednotlivých návrhů, které mají zlepšit e, podnikatelské klima a zpřístupnit financování. V tomto ohledu by e, bylo také dobré zabývat se koncepcí crowdfundingu to je velmi slibný způsob financování mladých nových firm a tvorby pracovních míst. Eh, finanční výbor sněmovny zorganizoval kulatý stůl na toto téma a eh, poslanci hovořili o možnostech zlepšení přístupu a eh, výzev crowdfundingu se zástupci podnikatelů a dozor, dozorčích institucí. Parlament může se hrát roli při stimulace inovativních myšlenek a postupů. A pak eh, příležitosti a výzvy robotiky. Neposlední řadě je tu toto téma. A eh, abychom měli eh, i nadále přínos z této aktivity. Uvědomme si, že svět se stále více digitalizuje. Technický rozvoj a rozvoj robotů má každopádně dopady na naši ekonomiku a na náš trh práce. Komise pro zaměstnanost a sociální otázky nizozemského, eh, nizozemské sněmovny eh, se rozhodla, že nebude čekat, jaké tyto dopady budou. Ale že se pokusí sama iniciovat výzkum, z kterého by vyplynulo, eh, jaké výstupy a důsledky lze očekávat z tohoto technologického vývoje. Čili výzkum, který se ohlíží jednak do minulosti, k um, původním technologickým změnám a jejich dopadům v průběhu času. Z tohoto výzkumu eh, můžeme také odhadovat, kdo budou vítězové a kdo budou poškození. A tak se budeme eh, snažit eh, již předem předpokládat, jaké, před jakými výzvami stojíme a snažit se je ovlivnit tak, aby maximálně prospěli všem. Otázka, jako, jak bychom eh, měli přizpůsobit vzdělávací programy, jak motivovat mladé lidi, aby si správně zvolili téma svého vzdělání a aby nestudovali jenom eh, psychologii, ale aby si vybrali třeba IT a technologii. Ale také, abychom posílili odborné vzdělávání mladých lidí a eh, abychom se zabývali právní ochranou některých skupin zaměstnanců, zaměstnanců, které eh, by mohly být nejvíce vystaveni riziku. Takže tu hodně věcí, tato debata teď probíhá v nizemském parlamentu, v mém výboru a je to skutečná inspirace, kdy moci spolupracovat eh, s různými hráči. Jak jsem již předtím zmiňovala, tak ehm, když se budeme spolupracovat a vzájemně se inspirovat, tak eh, to je podle mě něco, co je velice uh, užitečné a důležité. Ale um, je důležité, abyste se zhostili iniciativy ve vlastní zemi a nebáli se těžkých rozhodnutí a nebáli se tomu vysvětlovat věci v populacím, protože to je klíčové k úspěchu v budoucnu, k tomu, abychom dospěli eh, ke konkurenceschopným zemím a i Evropské unii jako celku a eh, k potenciálu tvorby pracovních míst ale je také důležité rozvíjet meziparlamentní spolupráci, vyměňovat informace o svědčené postupy nejenom mezi národními parlamenty, ale také mezi poslanci a evropskými poslanci, protože tak můžeme nejenom posílit demokratický dohled, ale také eh, získat eh, výrazný přínos z, ze vlastních myšlenek, eh, které si můžeme vyměňovat a poučit se i ze selhání. Já jsem byla dřív podnikatelkou a ze selhání se člověk nejvíc poučí. Doufám, že jsem tedy přispěla k tomuto cíli a čekám na postřehy kolegů, Rada se poučím od vás a Ehm, v rámci eh, tohoto eh, výboru nebo rady setkání. za... darauf hingewiesen. Za tento první statement. A nyní je čas na Jaroslava Zavaděla, který je nejenom předsedou eh, toho svého výboru, ale také dlouho, dlouho let zastával předsednictví konfederace Eh, odborových hnutí v České republice a tím o to lépe ho zde vítám. Máte slovo. Thank you, Tomas. Je příhodné, že sedím vedle svého eh, sociálního nepřítele, podnikatele, bylo řečeno. Ale jak je vidět, tak si rozumíme. Eh, být či nebýt, řekl kdysi Hamlet a já na příkladu České republiky bych chtěl říct, jak se vyvíjela ta situace u nás eh, v době krize a eh, těsně po krizi, co se všechno událo, co se neudálo a proč se to udělalo tak špatně. Eh, tady byla řečena, myslím, od kolegyně z Finska, že sociální a ekonomická záležitost by měly jít v ruku v ruce, že by měly jít v souvladu. Jak už bylo řečeno Tomasem, já jsem celý ten odborářský život vyjednávala. My jsme tomu říkali, že hledáme sociálně ekonomické optimum. To přesně vyjadřuje to, co tady bylo z několika úst řečeno, že aby ta vyváženost tam byla a aby od toho stolu, když se odešlo, aby se bral v potaz jak ten sociální, tak ten ekonomický rozměr a jedno bez druhého být a existovat nemůže. Když nastala krize v České republice, ale i všude jinde, a v roce 2009 se začaly u nás škrtit všechny možné záležitosti. Ještě, že se neškrtili lidi investice, mzdy, platy, důchody, všechno se zmražovalo a všechno se snižovalo. My jsme tomu říkali škrtami, se přece nikdo nepros, neproškrtá k prosperitě. Nicméně tehdejší vláda tomu nevěřila a škrtala dál. Až vyškrtla i sama sebe, ale to se psal už rok 2012 a 2013. Ale co tím chci říct, jakých čísel jsme se, dostali, k jakým číslům jsme se dostali? V roce 2012, zatímco už část Evropy, alespoň okolo nás, Německo, Polsko, Slovensko, všichni ušli z GDP nahoru. Tehdy to bylo mezi 1,5 až 3 procenty u těchto států, tak Česká republika byla v debetu, byla v nule, pod nulou. Právě protože se takhle škrtalo, právě protože se takhle, jak si eh, chovala vláda tehdy, a my jsme s tím samozřejmě měli všichni problémy. Nezaměstnanost tehdy byla u nás kolem 600 tisíc. 600 tisíc to se zhruba rovnalo kolem 10%. Eh, a pak nastala, pak nastala doba, kdy bylo potřeba ty věci napravovat. Jenom abyste si udělali příměr, v současné době Česká republika má, nebo respektive v roce 2015 měla růst HDP 4,4%. 4,4 Nezaměstnanost eh, se snížila zhruba o 140 tisíc na 460 tisíc. A čím to bylo způsobeno? Masivní podporou investic, eh, masivními opatřeními, které se týkaly úřadů práce. Úřady práce, předpokládám, že znáte tento termín, v Evropě je známý, kde tyto úřady práce, které byly devastovány v těch letech 29, 20, 2011, 2012, museli eh, nabrat spoustu zaměstnanců, aby se mohli eh, jak si účastnit toho procesu a mohli schánět práci tak, jak to bylo jejich účelem, když byly založeny a aby snížili skutečně tu nezaměstnanost na tu úroveň, která dneska je a těch zhruba 6% je poměrně dost nízká nezaměstnanost v Evropě. Když slyším tady ty příběhy, ze kterých mi není veselo a je to smutný příběh, když jsou nezaměstnaní ve výši 20 a více procent a hlavně, když se to týká mladých. Takže v té době se dělala řada opatření. Řada opatření právě prostřednictvím těchto úřadů práce. Ať už to byly teda eh, jakési dotační tituly, které posloužily zaměstnavatelům, aby zaměstnávali mladé, aby zaměstnávali starší občany, 50 plus, 60 plus. A, a takhle bych mohl dále eh, pokračovat. Eh, nejhorší nezaměstnanost je skutečně nezaměstnanost, která se týká mladých lidí a proto je dobře, že Evropa eh, se zabývala eh, tímto problémem. Otázka je, jak, jaké jsou výsledky, protože my tady většinou slyšíme A, ale dost málo slyšíme B. Jaké to má skutečné výsledky, jak to vypadá v jednotlivých státech. Tohle by bylo možná dobré konfrontovat, jak to teda skutečně v Evropě z hlediska nezaměstnanosti, ať už teda strukturálně, nebo ať už teda u mladých, u starších 50 let, jak to teda vypadá. Tyhle informace nám možná, možná chybí. Eh, co se týče parlamentu, ať už evropského nebo, nebo národních parlamentů, já tady žádnou řevnivost nevnímám. Eh, my jsme jako odbory v letech, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, velmi masivně podporovali vstup České republiky a, a já se domnívám, že to byl správný krok a že musíme dělat všechno pro to, abychom Evropu udrželi. Dneska spíš jsme Evropané, než jaksi těmi, odkud vlastně pocházíme a měli bychom dát Evropě všechno to, aby, aby se Evropa udržela. I při téhle té krizové situaci, která se týká migrace, která se týká eh, dalších problémů. A eh, s migrací problém bude. Eh, konec konců mm, nás momentálně, mám na mysli Českou republiku, to nepostihlo tolik, protože my jsme spíš takový průtokáč, čili přes nás přecházejí migranti do Německa a do jiných zemí. Možná proto, že se tam mají lépe. Já to říkám na rovinu tak, jak to je, protože u nás sociální systém zase není takový, aby ten migrant o něj stál. A to je mě podivné. Proč? Jestliže mě hrozí ztráta života, tak bych se zas až neměl tak zamýšlet nad tím, jestli jdu do země, kde má vysoké sociální jaksi výdobytky, anebo jestli jdu do země, kde mě teda nic nehrozí. To na mě tak trochu na těch migrantech vadí a mm, ne, ne, ne, neumím si to nějak srovnat v hlavě. Proč to takhle je? Proč se řítějí k vám, myslím do Německa, proč se řítějí do Holandska, proč se řítějí do Švédska, proč nezůstávají u nás? Já se nezlobím ale jenom chci poukázat na to, že tady je něco podivného a že je potřeba také se nad tím zamýšlet, proč prostě ti lidé hledají až tak dobré sociální zabezpečení, pokud jim jde skutečně o život. Eh, pokud se týká parlamentu, já si myslím, že Evropský parlament je těleso, které je velmi složité, komplikované a bude dále komplikované a bude to velmi obtížné se dohadovat já se přiznám, že nám stačí náš parlament, a, e, který je podstatně menší a máme tam podstatně méně frakcí, podstatně méně politických stran a musíme řešit problémy velmi obtížně, na tož teda tady. Takže já klobouk dolů a smekám před všemi, kteří v tom europarlamentu sedí a dokáží se e, v rámci těch frakcí dohodnout. Je to teda mechanismus hrozný. Ale e, chtěli jsme to, máme to a budeme to muset podporovat. Budeme muset dělat všechno pro to, aby ten Evropský parlament Eh, jak si se snažil prosazovat ty věci, které budou vylepšovat v tom rámci, v tom standardu, to, co prostě všichni očekáváme aby se zlepšily podmínky hlavně. Tady ani tak nejde o to, aby Evropský parlament dával čísla, ale aby vytvářel lepší a lepší prostředí i pro ty národní parlamenty, teď nemyslím pro činnost těch parlamentů, ale pro ty lidi, kteří v těch zemích žijí, protože o tom prostředí to je. Tady byla řeč o vyjednáváních o různých radách hospodářské a sociální dohody můžeme mít cokoliv. Jestli vlády v těch dotyčných zemích nedokáží vytvořit určité prostředí pro to, aby nejenom ty zaměstnavatele, ale i ty odbory byly vnímány eh, seriózně, tak se k ničemu nedostaneme. Tak si můžeme o tom jenom povídat. U nás se to říká trochu jinak, já tady budu distingovanější ale něčeho nedocílíme. Takže je na všech těchto institucích, na všech těchto autoritách, aby dokázali vytvořit prostředí, ve kterém se nám všem, nejenom, že se bude lépe žít, ale že se budeme lépe k sobě chovat, že budeme schopni se na něčem dohodnout, jak s tou skupinou zaměstnavatelů a podnikatelů, tak samozřejmě s těmi zástupci zaměstnanců. A o tom to je. A jestli tohle nedokážeme nastolit, tak si můžeme povídat, co chceme. Tak jsme tu bitvu prohráli. Ne bitvu o Řecko, ne bitvu o jiných státech. V Řecku bych se mohl bavit, tady mám dobrého přítele z Řecka dlouhé hodiny, ale nechci, to sem nepatří. A e, je potřeba si tyhle ty věci uvědomovat, že jsme na jedné lodi nebo nejsme. Já si myslím, že jsme. Budeme spolu přímější, měli bychom být. Měli bychom si říkat věci nepříjemné, ale pravdivé protože jenom tak se můžeme dostat k tomu, co jsem uvedl, že to hledání toho sociálně-ekonomického optima potom má tu správnou dimenzi, že ji dokážeme najít a že se dokážeme dohodnout i nad věcma, které jsou složitý a komplikované. O tom to je. Proto jsme tady, proto jsme v těch parlamentech. Proto si myslím, že bychom se měli takto k sobě chovat. A je to jedno, jestli to je europoslanec nebo jestli to je poslanec národních e, zemí. A já si myslím, že k tomu můžeme přispět každý svým dílem a že hledání té cesty, abychom Evropu zachovali, a není to jednoduché, víme teď situaci okolo, okolo Britů, eh, není to jednoduché, včera tady byla demonstrace huťařů, to je další problém. Na jedné straně se na národních úrovních snažíme zabezpečovat, aby různé profese měly různé ochranné pomůcky stojí to zaměstnavatele spoustu finančních prostředků je to drahé my Evropani jsme na to zvyklí ale jinde ve východní asii máme s tím problém tam je dumping jako hrom a my to budeme přecházet proto snad se také Evropská unie sešla a dala dohromady, aby na, na půdě WTO, aby měla větší hlas, aby měla větší váhu, aby nepřipustila prostě ten dumping, který nám sem přichází z východu a aby ať se to komu líbí nebo ne, aby jsme se dokázali proti tomuhle tomu bránit, protože nás všechny to stojí spoustu peněz. Já když přijdu do Hutí, tak vidím, co stojí všechno e, na tom člověku, co to stojí za peníze. Když přijdu do indických hutí, tak tam mají ťapky a kračasy a nic jiného. Pak samozřejmě jsou ze svojí výrobou podstatně levnější. To je dumping jako hroma, nám to nevadí. Mně to teda vadí. A je mně jedno, s kým o tom mluvím, ale je potřeba si tohle uvědomit. Horší je dětská práce. To je druhá věc, kde jsme dneska se o tom nebavili, ale je to obtížné se o tom bavit, když mě člověk řekne, ale teď si představ, ty seš proti dětské práci. Ano, principiálně jsem, ale to dítě tu rodinu živí. V té Indii, v Bangladeži. A když to dítě nebude pracovat, tak ta rodina nebude žít. Takže to jsou věci, nad kterými nám zatím zůstává rozum stát, protože nás se to zatím netýká. Ale jestliže se to všechno otevře a jestliže začnem, začnou sem proudit lidé ze všech možných stran, tak nám nezbývá nic jiného, než držet pravidla, které tady máme nastaveny. Za každou cenu. Přišel jsi sem, budeš se chovat podle našich pravidel, pak seš tady vítán. Jestli se podle našich pravidel nebudeš chovat, tak se seber a vem si tu kurku, nebo co to máš na hlavě a běž pryč. Takhle bychom se měli chovat, takhle se chováme i e, z hlediska zaměstnávání cizinců, takhle jsme se chovali, říkali jsme ano, Pracuj tady u nás, ale budeš pracovat za stejných podmínek, jako máme my. To si myslím, že je alfa omega celého toho našeho sjednocování a že tyhle ta, tahle ta pravidla bychom měli držet za každou cenu. Já vám zatím děkuji za pozornost. Vielen Dank, Jaroslav. Dann hast mir jetzt eh, Děkuji. Ty jsi mi teď eh, vlastně eh, dal k dispozici takových různých hesel, ke kterým bych se chtěl vyjádřit, že bych tady mohl k tomu eh, mít další referát, ale mám tady sedm kolegů, kteří se přihlásili o slovo. A ta jenom s tím papírkem to půjde, kolegové. Jenom ten, kdo bude tady na tom papíře, jinak nikdo další si mikrofon nezapne. Budu velmi přísný, mám tady přísné pokyny. Kdo se chce přihlásit, tak vyplňte prosím tento lístek a tady máme Mečislava Augustína z Polska. Z polského parlamentu. Panie przewodniczący, panie przewodnicząca. E... Pane eh, předsedo, eh, my jsme tady eh, vyslechli hodně emocionálních výpovědí, poněvadž krize také vzbuzuje emoce. A musím říct, že i my se soustředujeme právě na tyto věci a možná trošku pomíjíme takové ty širší kontextuální procesy. Eh, možná zapomínáme, jak tady už bylo řečeno, na Evropskou listinu eh, sociálních práv, ale také eh, na společnou agendu, kde se hovoří o procesech, jako je globalizace, ekologie, případně demografický vývoj. Chtěl bych se zastavit u toho posledního a z hlediska paradoxně možnosti pro investice Prostě eh, my nemůžeme demografický vývoj vnímat jako pouze zátěž pro rozpočet. Samozřejmě něco nás to stojí, ale můžeme se na to dívat také jako na investici. Znamená to, že s tím, jak máme omezené prostředky, nemůžeme eh, ignorovat otázku efektivity sociálních eh, projektů. V Evropě máme opravdu spousty práce a přitom máme tolik nezaměstnaných. Podle mě by dobrým směrem bylo, byla stimulace trhu eh, práce, trhu, kde vznikají nová místa. A jedním jednou z možností, a často na to zapomínáme, eh, je eh, trh pečovatelských služeb. Zde je možno investovat, zde je možno inovovat. A zde můžeme vytvořit několik milionů pracovních míst, které budou zajišťovat kvalifikovanou péči nesamostatným lidem. Jednotlivé země tady pomalu kráčí trošku. My třeba máme v Polsku také zákon o pomoci eh, potřebných osob, potřebným osobám, eh, protože E, vidíme, že e, skutečně je možno e, takto vytvořit třeba u nás nějakých 400 tisíc 400 tisíc pracovníků. A chci ještě také pořád zdravit tady kolegyni z Holandska, kde, kde pracujeme na projektu, řekněme, inteligentního místa práce. Filip Svelke. Děkuji. Dále máme zástupce z Lotyšska. Děkuji, pane předsedo. Mám dojem, že eh, polovina řečníků je z Řecka a druhá polovina hovoří o Řecku. Ovšem, eh, krizi jsme zaznamenali i v Lotyšsku a proto bych rád zmínil eh, několik věcí, které podle mého názoru skutečně fungují. Měli jsme dlouhou diskuzi o investicích v soukromé i veřejné oblasti a pokud je udržitelný růst, tak je velmi důležité, aby investice vytvářely nová, velmi kvalitní pracovní místa, aby se podpořil rozvoj lidského kapitálu, eh, zaměstnanost a boj proti chudobě. Tak, jak uvedl eh, řečník z Polska. To stejné platí i pokud jde o vylepšování dovedností pro začlenění na pracovní trh. Je to důležité, ehm, stejně jako sociální inkluze a zvyšování eh, úrovně bydlení. Je třeba zvyšovat úroveň kvalifikace a dovedností. Tím, eh, čím je toto kvalitnější, tím je stabilnější pracovní místo na pracovním eh, trhu. Vysoce kvalitní práce a celoživotní vzdělávání můžou velmi přispět eh, k překonávání těchto eh, problémů. Eh, v naší diskuzi bychom měli zohledňovat také kvalitu pracovních míst. To znamená, že je třeba hodnotit zada uchazeči o práci opravdu odpovídají nárokům pracovního místa. Ehm, podle údajů z roku 2000 15 je nezaměstnanost eh, asi desetiprocentní, ale nezaměstnanost žen je 8,6% a u mužů je to 11,4%. Takže alespoň pokud jde eh, o eh, genderový aspekt, tak tady to vychází. Děkuji a připomínám, že i nadále mají všichni dvě minuty času, takže se toho prosím držte. Alexandru Petru Fratean z Rumunska. Já vám děkuji, pane předsedo, dámy a pánové je jasné, že Evropa se teď potýká s několika simultánními krizemi, které jsou vnitřní i vnější, eh, poměrně churavý eh, ekonomický růst, problémy na hranici východní a jiní by potřeba více, více solidarity a zodpovědnosti. A je eh, potřeba propojení občanů s velkými evropskými projekty. Nejlepší by bylo znovu Eh, zajistit eh, udržitelné fungování ekonomiky v zájmu občanů. Eh, protože se musí odstranit tento stav nejistoty. Je tu také řešení mix politik, které stimulují jak poptávku, tak nabídku. Je potřeba odvážných kroků v obou směrech. Plán strategických investic, který pod, podpoří eh, privátní investice tím, že změní eh, rizikový profil eh, jednotlivých projektů, tak aby došlo k přímým investicím. Musí se zároveň také investovat do lidského kapitálu a klíčových infrastruktur. A závěrem se chci ještě vrátit k potřebě obnovit důvěru v instituce a politiky. Aby se to stalo, tak musí vlády spolu s parlamenty najít optimální rovnováhu mezi zájmy eh, občanů a veřejnosti eh, a vytváření důležitého podnikatelského prostředí. Děkuji. So, danke schön. Dann hat... Děkuji. Laura Adjea, členka Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Během tohoto legislativního období, které trvá asi rok a půl, jsme si už několikrát položili otázku, jakými opatřeními bychom mohli vytvářet pracovní místa, která opatření k tomu vedou. Rekvalifikace, taková pracovní místa, um, uh, v takových oblastech, jako je sociální hospodářství, zelené hospodářství. To vše je velice zajímavé a e, je to bez pochyby také e, pravdivé a důležité, ale měli bychom také konstatovat, jaká zde jsou rizika a co vše do toho vstupuje. Projekt Evropské komise, kde by Čína získala status tržního hospodářství, to je něco, co všechna naše slova, naše projekty přivede vníveč. Eh, tam, kde se snažíme zvyšovat zaměstnanost v Evropě. Takový eh, tlak produkce z Číny eh, tomu nebudeme moci nic postavit do cesty. Já si myslím, eh, že eh, to náš systém zničí. My jsme zatím neměli odvahu přejmout eh, a propagovat dostatečně efektivní politiku. Když už dnes sociální dumping v Evropské unii znamená velký problém, jak si poradíme s tím, co se stane, až Čína Eh, bude patřit k našemu trhu. To jsou důležité otázky. Dobré zaměstnanost, eh, kvalitní pracovní místa, ano, to je něco, co chceme, ale tady Čína je takový kolos, že proti tomu se asi neubráníme. Eh, děkuji. Dále máme zástupce ze Slovinska. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde o tom, že je potřeba vytvářet nová pracovní místa. A já musím říct, že to by měl být asi hlavní úkol politiky zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti e, nikdy nesmí být nějakým vedlejším nebo odpadovým produktem, jak tady zaznělo. Chtěli bychom samozřejmě nulovou nezaměstnanost, což ovšem není realistické. Eh, v praxi to nikdy eh, možné nebude. Eh, chceme odstranit nejisté, nejistou práci a také práci na částečný úvazek, což dlouhodobě je něco, co dlouhodobě nemůže přinést zaměstnancům žádnou jistotu. My musíme eh, investovat méně energie do sociální politiky, eh, abychom vytvořili AAA. O tom jsme hovořili už eh, v tom předchozím panelu. Samozřejmě, že jednotlivé země i Evropská unie se musí zamyslet nad tím, jaké chceme pracovní místa ale jisté je, že za každou práci by každý měl získávat stejnou odměnu a ta odměna by měla být spravedlivá. Eh, někteří zde hovořili o specializaci, ano, to je pravda, ale musíme hovořit eh, také o rozvoji regionu. Specializace a kombinace eh, různých odvětví. Eh, to je něco, co musíme promyslet. Musíme podporovat také spolupráci s univerzitami, protože všichni bychom chtěli mít vysoce produktivní pracovní místa, která budou přinášet vysokou přidanou hodnotu. Děkuji. A nyní má eh, slovo další zástupce. Vy Kotra Děkuji. Pane předsedo, já bych si dovolila eh, začít eh, tím, že si myslím, že eh, by měly nová místa tvořit firmy a ne instituce. Tohle je dlouhodobý postoj A nepomůže to vyřešit ten problém, jemuž teď čelíme. Na poslední radě zazněly poznámky k celoživotnímu vzdělávání. Všichni chápeme, že jsou to pokračující opatření, kde máme školit eh, zaměstnance tak, aby si našli pracovní místa. Hovoří se o nacházení míst pro mladé lidi ve firmách. A to jsou všechno eh, zaměstnání na částečný eh, úvazek, čili je to v podstatě vykořišťování. My chceme stálá místa, důstojná místa. Chci hovořit o eh, pozici příslušného ministra, který hovořil, hovořil o rovných zodpovědnostech pro všechny teď hovoří o důstojných eh, zodpovědnostech, protože vidíme, že nech, nemohou být rovné příležitosti, takže najednou eh, se změnil ten důraz na, to, eh, na, tu, na, na tu důstojnost. Vidíme, jsme svědky krácení mest na Kypru v roce 2015. Došlo tomu, že tu byli někteří lidé, kteří protože eh, neplatili eh, svým své závazky, tak se dostali až k soudu, ale oni prostě ty eh, prostředky skutečně neměli, takže se s tím nic neudělalo. Eh, potřebujeme kvalitní a udržitelná místa a to všechno musí být podporováno státem. Děkuji, Tania González Peñas. Muchas gracias. Děkuji. Evropa je v, v posledních letech sužována zhoršováním životních podmínek občanů, což je velmi vážné zhoršování podmínek. A to není nic přirozeného, neděje se to, protože se to má dít, ale je to plot v politických rozhodnutích, vyplývá to z řízení krize, která vyplývá se zhoršování veřejných služeb a zhoršování sociálních eh, práv je to výsledek rozhodnutí přijatých na instituční úrovni. Podívejte se na nezaměstnanost mladých, to se, eh, o tom se tu hovořilo dnes několikrát. Evropu to ovlivňuje stále více, třeba ve Španělsku. Máme skoro 50% nezaměstnanost mladých, jsme na prvním místě. Hledáme řešení, ale jsou to řešení částečná. Jsou to řešení, která neřeší skutečný problém jedním z řešení je mobilita. Jenže co to je ta mobilita? To je vlastně exil nebo emigrace těch pracujících. Dochází pak odlivu mozku, tisíce lidí odchází ze Španělska. Přitom jsme tolik investovali do toho, abychom měli kvalifikované lidi, kteří zajistí budoucnost a my je ztratíme, protože jiná řešení pro ně nejsou. Kdo pak eh, bude platit sociální zabezpečení? Kdo vůbec podpoří stát? Kdo vůbec bude schopen zaplatit fungování veřejných služeb? Pak je tu iniciativa zaměstnanosti pro mladé. Ale to přineslo z hlediska finančních prostředků jen 5% eh, z toho, co se původně slibovalo. Často je to jenom vlastně dotování eh, eh, stáží a neskutečných zaměstnání. Ti lidé jsou vyškolení, oni mají kvalifikace, ale problém je, že musíme mít politiky, které skutečně vytvoří místa. Politiky, které skutečně umožní sociální rozvoj, který spojí sever s jihem. Něco, co umožní jižním zemím se vzpamatovat z chudoby a ne tuto chudobu ještě více ohrazovat, ještě více ji zakořeňovat. Takže jde o to, že Eh, musí eh, vznikat nová odvětví, nový průmysl, energetika, zelená ekonomika. Musíme bojovat s nerovností v Evropě, vytvářet pracovní místa, hájit naše průmyslová odvětví a produkční řetězce, protože zatím prostě jenom prodáváme. Prodáváme všechno těmi smlouvami o volme, volném obchodu a odstraňováním eh, ekonomických bariér. Angulo. Děkuji a nyní Mark Angulo señor presidente. Děkuji. Říká paní Já si myslím, že také tvorba pracovních míst je nejlepší sociální politikou a e, zkušenosti e, Španělská nám dávají mnoha e, poučení z uplynulých několika let. Nemůžeme mít sociální politiku bez jasného zvládání ekonomické politiky. V uplynulých čtyřech letech španělská vláda čelí velké nutnosti vyvážit rozpočty. Je třeba říci, že jsme měli velké deficity, které blokovaly růst v mé zemi. A e, tyto korekce byly jakýmsi prvním eh, pilířem, ale je potřeba eh, také se postarat eh, o to, abychom přestali ničit, abychom toto ničení pracovních míst nahradili jejich tvorbou. Z tohoto důvodu ve Španělsku druhý pilíř sociální státu byly strukturální reformy, které reformovaly um, pracovní trh, čímž se vytvořila pracovní místa, ale jenom nízký růst, růst něco málo přes procento, ale vznikla nová pracovní místa, 680 tisíc nových pracovních míst. A to umožnilo přispět eh, k některým důležitým opatřením v boji proti nezaměstnanosti mladých, která přetrvává, ano, je velice vysoká. Ehm, je pravda, že to je 50%, jednou to bylo dokonce, v jednu chvíli to bylo 55%, ale už zlepšení o 5% je hodně, to je 10%. Takže je důležité pokračovat v těchto iniciativách, je důležité, že Evropská Eh, Unie, eh, aby podporila, podpořila naší politiku, aby reorientovala strukturální fondy a také zárukou pro mladé. Marinkovič. Aus... Děkuji, pan Marinkovič. Srbské sněmovny. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all, thank you very much indeed to for inviting us as a non-European já jsem velmi rád, že se můžeme účastnit eh, tohoto setkání a můžeme diskutovat s kolegy z Evropského parlamentu. Jsme v procesu pro vádění strukturálních reform v naší zemi a Dospěli jsme k velmi dobrým výsledkům. Podařilo se nám vylepšit podnikatelské prostředí v naší země. Minulý rok jsme přilákali mnoho velkých investorů, investory z Evropské, eh, ze, ze eh, zemí EU, USA a vůbec celého světa. Ale měli jsme velké problémy s nezaměstnaností mládeže, více než 40 nezaměstnanosti mládeže v Srbsku. A to je situace na celém západním Balkánu. Naše vláda tedy vyhlášila rok 2016 za rok podnikání a já jsem velmi pečlivě naslouchal paní Vandenburg a mám pro ní několik otázek. Zajímalo by mě, jaké jsou fiskální pobídky eh, v Nizozemsku pro rozvoj startupů a jaká je eh, nejlepší zkušenost s financováním startupů. Řekněte nám pár příkladů. Děkuji vám. Naposled, dále tady máme Neoklise, tedy, který dostane slovo jako poslední. Děkuji. Já si myslím, že to, co jsme tady slyšeli, ukazuje, um, Jaká je tedy, eh, jaký je přístup vlád eh, k pracovnímu trhu a jaká je situace? Já si myslím, že to zhoršení za to vděčíme neoliberálním politikám a eh, neokapitalismu, který teď přichází z Bruselu. To je to, co narušilo pracovní trh. Tato nestabilita, nedostatek jistoty, chudoba, to je to, co dopadá zejména na nejmladší generace, na mladé generace. Nezaměstnanost mládeže je největší v historii EU. Nezaměstnanost dosáhla rekordních úrovní v Jižní Evropě. A vyvstává otázka, když tedy máme ekonomická kritéria, v evropském semestru. Proč nemůžeme mít kritéria také, pokud jde o nezaměstnanost mládeže? Já si myslím, že všichni se shodnou na tom, že priority pro všechny členské státy e, jsou právě zde vytváření pracovních míst, ale tady nemůžeme spolehat pouze na ten slavný Junckerův program. Musíme jednat, musíme jednat okamžitě a z těch 315 miliard Junckerova plánu bude muset být eh, do velké míry investováno do soukromého sektoru, ale když byl Juncker kandidátem, tak eh, jak se zdá smýšlel jinak, hovořil o částkách, které Evropská komise eh, poskytne, ale tady třeba 33 miliardy seškrtali z jiných Eh, programu, například 7 miliard z programu eh, Horizon 2020. To nejsou žádné nové peníze, to jsou věci, které zkrátka byly přeskupeny z jiných programů. A my bychom chtěli vytvářet důstojná pracovní místa, nová pracovní místa a k tomu potřebujeme uh, Eh, investice veřejného sektoru dlouhodobé za podpory evropských programů, tak aby se vytvořily opravdu trvalá pracovní místa, důstojná místa. To by měla být součást eh, komplexní eh, strategie. Musíme nastavit podmínky i pro soukromé financování, ale musíme začít státem. Ten by měl být největším investorem musíme respektovat eh, kolektivní dohody a zároveň musíme zajistit důstojné důchody a sociální dávky. Děkuji. A teď máme ještě čas. Eh, dáme slovo tady eh, Birgit. Každý dostane pět minut. Jak chcete, můžete se dohodnout, kdo začne. té debaty, která tady padla, která tady proběhla. Eh, na prvním místě jsou nová pracovní místa, správně. To je podle mě heslo, které je jasné. Kde je vzít, jak to uřešit? Tady bylo řečeno, myslím někým tamhle nahoře, trh pečovatelských služeb. To je skutečně jedna oblast, která se začíná jaksi naplňovat a i u nás začíná nabírat na obrátkách a ano, tam se dá eh, uplatnit eh, řadu lidí, ale nebudou to desetitisíce. Eh, já se pořád domnívám, že je možné, a my jsme to v České republice zkusili, měli jsme takzvané rady pro rozvoj lidských zdrojů, které zabezpečovaly v daném regionu určitou predikci toho, co ten region bude potřebovat do období pěti let. Protože mnoho rekvalifikantů nebo mnoho těch, kteří se rekvalifikují, se sice zrekvalifikují, ale stejně nemají práci, protože nemají do čeho vstoupit. Takže i tady je potřeba ta úzká provázanost veškerých autorit toho regionu a nám se to teda vyplatilo, aby se eh, dal určitý směr v tom daném regionu. Třeba víme, že končí hornictví, což teď u nás je velký problém. A hledají se samozřejmě další možnosti, jak ty lidi se zaměstnají. A pokud tyhle predikce se nebudou dělat, tak, tak se domnívám, že, že to bude mít dále a dále ten negativní vliv na ten celý region, kterýho se to týká. Eh, druhá věc, a to je boj proti nelegálnímu zaměstnání. U nás eh, se ten boj eh, vede už dlouhodobě s menší, větší účinností, nicméně posílením těch inspekčních orgánů se přece jenom dociluje toho, že nelegální zaměstnávání se začíná vytlačovat. Že se začíná vytlačovat, ale samozřejmě eh, ten problém nezaměstnanosti u nás není tak velký, jako je ve Španělsku, jako je někde jinde, že jo? protože 6% je přece jenom částka, která není zase až tak vysoká. Jsou tam další možnosti, které jak si by mohli pomoci, ale zase, se směř, zase to směřuju na Českou republiku. Investice do infrastrukturálních projektů, kterých se dneska u nás poměrně dost daří naplňovat, takže e, to jsou další možnosti pracovního uplatnění, e, a myslím si, že se poměrně eh, i díky tomu ta nezaměstnanost ještě stlačí níž a níž. Takže to jsou modely, které se nedají asi aplikovat všude, ale zásadní je teda to, co tady bylo řečeno na začátku, že nové pracovní místo je to nejdůležitější, na čem musíme všichni pracovat a kam by se měla směřovat, kam by měla směřovat veškerá podpora a finanční, anebo jakákoliv jiná, eh, jak z Evropy, tak i z těch národních zdrojů, protože bez toho abychom eh, jak si snižovali nezaměstnanost a pokud se nám to nebude dařit do eh, několika let, no tak tady ta nedůvěra těch občanů v jednotlivých zemích bude narůstat. Bude narůstat, mladí nebudou mít práci, budou dělat to, co dělají už dneska, Eh, a to přece nikomu nemůže prospět. To může prospět pouze teda populistům a pouze teda těm, kteří eh, to nemyslí, nemyslí s, žádným, eh, s, žádným, s žádnou věcí dobře. Takže, takže tady jsme skutečně postaveni před problém, kde ta řešení se velmi obtížně nalézají a, mm, a bude to ještě asi hodně, hodně hodně práce najít vůbec řešení pro to, co se tady v některých zemích odehrává, protože takhle vysokou nezaměstnanost, no to si teda vůbec neumím představit. Dankeschön. Brigitte van der Borg. Ja, um, dank u wel. Er is toch vertaling, dus ik doe het uh, in het Nederlands. Uh... Děkuji. Uh, já tady uh, použiji uh, holandštinu, poněvadž máme své tlumočení. No, musím říct, že Nizozemí není zemí, eh, kde by eh, byly tyto problémy. Máme eh, v Evropě hodně vysokou minimální mzdu a máme hodně měkké sociální polštáře. Čili pro nás sociální stránka a ekonomika jdou ruku v ruce. Někteří říkají, že to takto nemůže jít ruku v ruce, ale naše země je živoucím příkladem toho, že může. Samozřejmě třeba ten systém nastavit tak, aby vydržel výzvy příštích let. V Nizozemí máme koaliční vlády, i teď máme koaliční vládu a e, současná e, koalice Eh, se sice tedy skládá se dvou stran, které jsou sobě navzájem přirozenými partnery. No a eh, daří se nám tedy eh, prosazovat reformy i v sociálním zabezpečení, i v důchodovém zabezpečení. Což znamená, že skutečně i na národní úrovni jsou parlamenty schopny řešit tyto věci. Já si myslím, že toto řešení je třeba hledat především na národní úrovni. Eh, my jsme měli vysokou nezaměstnanost a zejména na okrajích toho věkového rozptylu, to znamená mezi mládeží a mezi eh, lidmi 55 eh, a více let. V krizi jsme také přišli o mnoho firem, které zkrachovaly a máme poměrně silný živnostenský sektor, což je eh, ta správná odpověď eh, na eh, tuhý trh práce, rigidní trh práce. Čili já jsem přesvědčená, že je třeba určitá flexibilita. Pořád hodně lidí si myslí, že potřebuje a to nejlepší, co mohou být, je celoživotní pevné zaměstnání, ale ono to tak dneska není. E, nemusí být spíše. Čili e, my bychom spíš potřebovali takové struktury, které zajistí tu sociální stránku, ale přitom e, jsou schopny si podat jistou flexibilitu a z přecházení ze zaměstnání do zaměstnání. My Eh, víme, že za deset let 50 eh, těch pracovních míst, které existují dnes, už nebudou. A to znamená, že 50 eh, lidí se bude muset živit nějak jinak. Čili tady ten prostor pro celoživotní pevné zaměstnání se zmenšuje. A to je třeba vzít v úvahu. Podstatné je třeba vědět, že zaměstnanost vzniká ve firmách, ne na úřadech. Proto potřebujeme inovace, eh, pracujeme na tzv. smart cities, inteligentních městech, kde samozřejmě eh, tady státní zpráva má svoji roli, ale eh, důležité jsou třeba školy, univerzity, ze kterých vycházejí budoucí zaměstnanci, budoucí pracovní síly. Otázka eh, tady padla, jak nejlépe financovat startupy. My si domníváme, že eh, malé firmy, malé střední podniky a startupy to mají velice těžké při hledání počátečního kapitálu. Eh, proto my v Nizozemí máme systém, který jim usnadňuje přístup k prostředkům. A to je náš způsob, jak podporovat výzkum a inovace. A samozřejmě jsou zde peníze od bank, ale to nestačí. Banky půjčovaly nerady, zejména během finanční krize. A my tedy v současné době usilujeme o to, abychom našli nové formy. Jednou z těch forem eh, je crowdfunding, eh, další možností jsou tzv. neformální investice, a dokonce se objevují názory, že řekněme za 20 let banky už nebudou tak významné jako poskytovatele financí podnikům. My skutečně se musíme především zaměřit eh, na budoucnost, na předvídání, předvídání budoucích potřeb. A my v Evropě máme velké šance. Máme tady eh, trh, který je velice dobře ošetřený. Máme vzdělané lidi zkušené pracovníky. A já si myslím, že jako Evropané se skutečně můžeme směle těmto výzvám postavit. A když už mluvíme o konkurenci z Číny, ano, Čína je e, velkým konkurentem, ale je třeba si uvědomit, že v současné době e, se zase mnoho pracovních míst vrací z Číny zpátky do Nizozemí, eh, protože máme prostě inteligentnější, vyspělejší prostředí. Máme tady univerzity, eh, které jsou schopny podporovat firmy, které jsou schopny ty lidi eh, vyškolit, vzdělat tak, aby byli integrovatelnější na trhu práce situace je velmi dynamická a produktivita našich pracovníků je e, vyšší než v jiných zemích. A je to skutečně otázka, jakého vzdělání se těm lidem dostane. E, když to za moc nestojí, tak potom se e, nám to všechno redukuje na boj o mzdy, o výši platu. Čili tady skutečně je třeba mít lidi, kteří jsou schopni vykonávat eh, vysoce kvalifikovaná místa. My skutečně mnoho věcí jsme schopni udělat z vlastních sil, ale také se můžeme učit od sebe navzájem a budovat společnou pozitivní budoucnost v Evropě. Děkuji tak eh, myslím, že my se shodujeme třeba v tom, že potřebujeme více investic a to jak veřejných, tak privátních, strategická infrastruktura, inovace, obnovitelné zdroje, e, efektivní využívání zdrojů, startupy a tak dále, tak podobně. Eh, druhá otázka tady byla, jak to všechno financovat a tady ten Junckerův plán v podstatě zas není prozatím aspoň as tak špatný. To, že tady tady budeme mít Evropský investiční fond. No, otázka ovšem je, odkud ty peníze do něho přijdou. Já jsem eh, přesvědčen, že to eh, nepůjde eh, bez účasti evropského evropského rozpočtu, ale ten moc nenadělá, pokud tedy nebude mít těch peněz více peníze navíc. A to znamená také, dokud nebudou zapojeni také privátní investoři. Ano, takže eh, třeba bychom eh, mohli uvažovat o nějaké, řekněme, evropské investiční eh, daní svého, svým způsobem. Já se domnívám, že ten Junckerův plán, jakkoliv je dobrý, je silně podfinancovaný, a to jak na úrovni evropské, tak na té národní. Otázka tedy je, jak se k tomu Eh, dopracovat, jak tedy eh, zachovat ten solidární přístup a podílet se na investicích, které jsou užitečné. A možná ještě jedna poznámka. Já si myslím, že je také eh, uvažovat, jak prostředky ze sociálního, z Evropského sociálního fondu, jak docílit toho, aby se ty prostředky rychleji dostávaly do Eh, zemí v krizové situace a, aby, a tady jde o čas, aby to bylo rychleji, aby som se nebrzdili na eh, překážkách eh, byrokratických. Ale ještě mě tady napadla jedna věc. Tady Brigita řekla, že za 30-40 let polovina dnešních pracovních míst už tady nebude. Někteří říkají, že to bude za 20 let, možná za 30 let, čili to to, to, to je prostě takové věštění eh, ze skleněné koule, jak se říká. Ale jestliže eh, vedoucí osoby průmyslu a výzkut, eh, výzkum, jestli ti všichni nám říkají, že jsme na Prahu důležité průmyslové revoluce s IT a že se nám podaří zvýšit v příštích 20 letech v 20 letech zvýšit produktivitu nějakých 20, možná až 40 tak to je daleko více, než kolik jsme dokázali v předchozích 25 letech. No a pak tedy v otázce eh, zajišťování pracovních míst se dostaneme do úplně jiného prostředí. A v tom případě mm, ty cíle pro zaměstnanost do roku 2020 eh, jaksi jsou poměrně zbytečné, pokud by to tak bylo samozřejmě. A samozřejmě vzniknou nová povolání, nové způsoby zaměstnání. Eh, to eh, mnozí říkají, ale já tomu zase tak moc nevěřím. Já si myslím, že to není, tady není automatismus. Já si myslím, že to je také otázka, jak se k tomu postaví politika, jak se k tomu postaví eh, ekonomický sektor, samozřejmě na úrovni evropské, národní a všude jinde. Eh, prostě eh, nelze automaticky předpokládat, že všechno bude dobré. Nýbrž musíme uvažovat o tom, jak zajistit to, aby opravdu tady byly ty vysoce produktivní eh, síly a eh, také dobře placené, aby eh, neměli potíže s tím, jak se uživí. Já děkuji Brigitte Fardenburg a Jaroslavu Zavadilovi za jejich příspěvky, za jejich účast. Tím je naše konference uzavřena a uvidíme se dnes večer u večeře a zítra u další debaty. Děkuji vám.